adopting the agenda. If there are no objections, you know the agenda, it is adopted with the following changes. Uh, following a request by Yannick Jadot, item 9. Takže bod číslo 9 bude zaměněn za bod číslo 12. Pokud jde o hlasování, tak já navrhuji, abychom napřed hlasovali o bodech 4 a 5 a teprve poté budeme pokračovat bodem 3. Rád bych ještě připomněl členům výboru, že změny v pořadu jednání v této chvíli, tak pokročilé, budou mít důsledky z hlediska disponibility materiálu, ale také e, přítomnosti hostů a tak dále. Takže e, prosím, abyste se snažili případné změny držet na minimu, v minimálním, roz, minimálním rozsahu. Bod číslo dvě, sdělení předsedy Seznam členů máte v podkladech. Došlo ke změně v sekretariátech. S velkým potěšením vám mohu e, říci, že paní Valatela Pribas, administrátorka našeho výboru, e, byla jmenovaná e, vedoucí odboru pro vztahy s Afrikou, Karibikem a Tichomorskou oblastí od eh, ledna příštího roku. Byla velmi pilnou členkou našeho sekretariátu od samotného vzniku tohoto výboru v roce 2004 a skutečně jsme mohli těžit z její vynikající a, a oddané práce. Nesporně nám budete chybět ale blahopřeji, blahopřejeme k povýšení a doufáme, že toto vaše jmenování také přispěje k posílení mezi INTA a parlamentním zhromážděním AKT a mnoho úspěchů. Let's move forward to the vote. A nyní můžeme postoupit eh, dále k hlasování. Jak jsem vám již avizoval, Začneme bodem číslo čtyři. To je hlasováním o stanovisku o strategii EU pro Černé moře. Autorem zprávy je Metin Kazak z frakce ALDE. Je zde také řada pozměňovacích návrhů, takže začněme pozměňovacím návrhem číslo jedna. Je to oddělené hlasování, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 2. Opět oddělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh číslo 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměvací návrh 9, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměvací návrh 10, pro, pro oddělené hlasování, promiňte, první část. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh číslo 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh číslo 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se, musíme prověřit. Pozměňovací návrh 17. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 19. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A konečné hlasování elektronické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno jednoduchou, prostou většinou. takže 21 hlasovalo, jeden proti, 20 pro a blahopřeji tímto Metinu Kazakovi, zpravodaji. A nyní můžeme přistoupit k bodu 5. Hlasování o poskytnutí záruky EU na ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a záruk na projekty mimo EU. Naším zpravodajem je William Dartmouth a začneme hlasovat pozměňovacím návrhem 57. To pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kontrolujeme elektronicky, prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 28 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 29 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. pozněvací návrh 61, oddělené hlasování, první část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 62, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, kontrolujeme elektronicky. 64. Prověříme ještě jedno elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. And the result is rejected. A um, návrh zamítnut. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64, po, pro, promiňte, 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35, 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme ještě jednou 66, zahajuji hlasování. A končím hlasování. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh Promiňte tím, že nemám u sebe kartu, ale hlasoval jsem pro, tak pozměňovací návrh, ten předchozí, o kterém jsme hlasovali elektronicky, byl schválen. Pozměňovací návrh 66 byl schválen. Já jsem hlasoval pro. Pozměňovací návrh 36 pro, proti, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. E, pozměňovací návrh 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 40, to je oddělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní úvodní ustanovení. 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 47 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 4, oddělené hlasování, první část. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh číslo 5. Pro. Proti proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, ale prověříme napřed první část. Elektronicky zahajuji hlasování. Já jsem hlasoval pro. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 50 pro, proti, Zdrželi se? Prověříme. Prověříme to. Pozměňovací návrh 50. Zahajuji hlasování a hlasuji pro. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 8. Pan Kaspary se chce vyjádřit. Promiňte, jedna otázka. Můžete nám ještě jednou říci eh, výsledek hlasování bodu 48? Jaký byl výsledek hlasování o tomto bodu? To bylo schváleno. Nyní pozměňovací návrh číslo 8. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 41, promiňte, 51, opravuje se předseda, 51 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. 51, zahajuji hlasování, já hlasuji pro, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací eh, návrh 9 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 10, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 11, pro, proti, zdrželi se, zamítnu, eh, schva, eh, zamítnuto. Pozměňovací návrh 52, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 12, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 54, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18, 18 pro, ne, vracíme se k pozměňovacímu návrhu 17, prověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Já hlasuji proti. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ne, prověříme ještě jednou. Pozměňovací návrh 56. Já hlasuji pro a zahajuji hlasování. A končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 22. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto 23. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto 24. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto 25. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto 26. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto a 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A konečné hlasování elektronické, zahajuji hlasování, já hlasuji pro. A končím hlasování. A bylo to schváleno 20 tí jedním hlasem, včetně mého, a tři hlasy jsou proti. Promiňte, nikdo nebyl proti a jeden a, promiňte, nikdo nebyl proti a tři se zdrželi. Blahopřeji panu Dartmusovi a nyní se vrátíme v pořadu jednání k bodu číslo 3 Jedná se o režim společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití. Naším zpravodajem je Jörg Leichtfried z SND. Nedá, původně jsme dnes chtěli hlasovat o návrhu zprávy, ale vzhledem k výměně názorů mezi zpravodajem a stínovými zpravodaji, opět prosím, uklidněte se, co se s vámi děje and uh, given some informal a vzhledem k neformálnímu jednání mezi zpravodajem a komisí jsem byl informován, že zpravodaj chce odsunout to hlasování, odložit na eh, jiný termín. Já teda chápu, že náš zpravodaj chce ještě eh, eh, promyslet předložené pozměňovací návrhy. Jak je osvědčenou praxí v našem výboru, chci se dotázat koordinátorů, zda souhlasí s odložením hlasování k tomuto botu. Takže koordinátoři, prosím o vyjádření a také výbore. Eh, jste pro posunutí hlasování o tomto materiálu? Nemáte námitky? Takže dám slovo Jorgu Leichtfriedovi, aby vstoupil do této debaty k pozměňovacím návrhům Jorgu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl využít této příležitosti a trochu osvětlit a zdůvodnit toto odložení. Od počátku jsme měli jistý právní problém anebo alespoň to mělo zdání právního problému v tom smyslu, že my i rada jsme v podstatě vycházeli z různých nařízení v našich poradách. My v podstatě jsme vycházeli ze starší verze, rada z novější verze. A to samozřejmě vedlo k jisté nejistotě. Zda je vůbec možné takto postupovat. My jsme se o tom dlouho radili a současně jsme ale pokračovali v práci. To znamená, že jsme předložili návrh zprávy, k němu byly předloženy pak i pozměňovací návrhy a současně eh, jsme eh, ve velmi intenzivním kontaktu s komisí a radíme se o tom, jak ty věci vlastně co nejlépe zúřadovat. Pak se v diskusi vynořil názor, že by se dalo postupovat tak, že by výbor a parlament krátkodobě návrh eh, komisi, komise odmítl a komise se zatím pokusí objasnit, do jaké míry je možno Eh, teda rychle dospět k řešení, respektive předložit nový návrh do parlamentu, aby nedošlo k prodlevám. Tato možnost byla po jistou dobu skutečně představitelnou a reálnou, ale nakonec se ukázalo, že tento postup, jak jsme jej zamýšleli, zrealizovat přece jenom nebude fungovat. A současně, současně jste vy, pane předsedo, a i výbor obdrželi dopis příslušného komisaře, kde komise v podstatě konstatuje, že náš postup je správný. To pro nás znamená, že já společně se stínovými zpravodaji jsme se rozhodli v v práci pokračovat, ale k tomu je zapotřebí mnohem více času, než jsme předpokládali, protože celá tato tematika je na první pohled nekomplikovaná, ale vzhledem k těm zmatkům, které jsme zaznamenali a vlastně s rozšířením palety možností e, již nebylo možné ty pozměňovací návrhy projednat a odsouhlasit, co je dobré, co je méně dobré. A já se domnívám, že chceme-li dospět k dobrému výsledku, k lodnému výsledku, tak potřebujeme více času. A tím odsunem toho celého, ale nevzniká ani velký problém, protože ten systém již teď víceméně funguje a také jsme se o tom radili s řadou zainteresovaných osob, které rovněž nemají námitky proti tomu posunu, pokud toho vzejde něco kloudného co má hlavu i patu. Nyní se dostávám k obsahu, co má hlavu a patu. Hlavu a patu má podle mého názoru to, když nalezneme systém, který po celé Evropě vytvoří jednotné standardy pro vývoz eh, tohoto zboží dvojího užití, aby nebylo již to jak výjimek, jak nyní, aby to byl systém transparentní aby tyto v důsledku nového vývoje eh, totiž moderní formy vedení konfliktů byly jako takové zohledněny. Nedávno jsme zaznamenali, že některé státy tvrdí, že dochází k kyberatakům, které by mohly být velmi nebezpečné. Například lze sabotovat jaderné elektrárny, takže se pak budou tyto jaderné elektrárny skutečně chovat zcela eh, mimo kontrolu, nezřízeně, aniž eh, lidé proti tomu budou moci něco dělat. Eh, k tomu potřebujeme více času. A pak ty další pozměňovací návrhy, zejména od pana Kaspariho a Stojdyho, jsou podle mého názoru návrhy, které do značné míry, ve značné míře zapadají do této, do této představy a myslím, budeme to vědět přesně až eh, v závěru, eh, že se budeme moci na tom rozumně dohodnout. Ale aby to bylo co nejpřesnější a nejdokonalejší, tak bych chtěl požádat výbor i vás, pana, pane předsedo, aby to hlasování proběhlo v lednu, protože eh, to hlasování v prosinci je poměrně těsné. Již začátkem prosince se uskuteční, takže kdyby to bylo v lednu, tak to celé můžeme dovést do solidního zdárného konce. Děkuji. Děkuji. Jak víte, obdrželi jsem dopis od komisaře de Guchta, který se věnuje tomu právnímu problému, který vznesl náš zpravodaj a říká nám, že neschledává žádné právní překážky pro pokračování a ukončení diskuse na toto téma. Takže ještě předtím, než otevřu rozpravu za účastí dalších poslanců, tak bychom si asi měli vyslechnout stanovisko komise eh, nejenom k této konkrétní otázce, ale k celému tématu vlastně obsahu těch pozměňovacích návrhů. Takže kde je pan Verzaty z komise? Ano, takže máte slovo. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. A znovu bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho vynikající práci na Eh, tomto tématu. Je pravda, že tam jsme čelili eh, určitému právnímu a institucionálnímu problému, který jsme si neuvědomili hned na, na začátku, v okamžiku, kdy jsme ten návrh předali eh, parlamentu. V mezičase to nařízení bylo novelizováno v roce 2009. Dobré je, že ten problém jaksi se Eh, vztahoval ten právní problém, se vztahoval k ratifikaci Lisabonské smlouvy, takže nejsme s tím problémem konfrontováni okamžitě. Spravoda eh, je tak hodný, že eh, se chopil toho návrhu, který připravila komise a náš komisař a chce tedy také pohnout s těmi pozměňovacími návrhy. Souhlasíme se spravodajem, že si to vyžádá více času, protože je to spletitá otázka, pokud jde o, ta, eh, o ty pozměňovací návrhy, tak tam některé se týkají jednotlivých států, některé se týkají eh, registrace, o tom budeme samozřejmě také hovořit, pokud mm, budete potřebovat eh, slyšet tedy názor komise. Je pro nás velice důležité zajistit transparentní rovné podmínky pro všechny dovozce do Evropské unie. E, snažíme se samozřejmě také snížit administrativní zátěž e, našich vývozců A samozřejmě snažíme se zajistit bezpečnost. Nejlepší eh, kontrola je, jak si jak někdo řekl, vstyčit vysoký plot kolem malé zahrádky. Takže my se tady snažíme jak si zajistit eh, jednoduché transakce. E, souhlasíme se spravodajem v tom smyslu, že to právní nedorozumění si ještě vyžádá nějaký čas. E, těšíme se na e, diskusy té věcné, toho věcného obsahu v nadcházejících dvou měsíců. Myslíme si, že to lednové, ten lednový termín pro hlasování je vhodný, že do té doby se to může stihnout. A samozřejmě váš výbor eh, už pravděpodobně dostal návrh na změnu pozměňovacího návrhu číslo 1 toho stejného nařízení, které se týká seznamu výrobků, které by měly podléhat eh, kontrole a také budete obeznámeni se sdělením komise, kde se stanoví, že jak, jak budou tedy probíhat kontroly zboží ke dvojímu použití. A doufám, že budeme i nadále eh, spolupracovat eh, tak efektivně jako do posud. Děkuji, pane předsedo. Okay. Uh, thank you for... Děkuji za to vyjasnění. Uh, chce se někdo zapojit do diskuse? Daniel Kaspary možná? Eh, děkuji, jenom dvě poznámky. Eh, v zásadě si myslím, že to je velmi eh, důležité, aby Evropský parlament pouze nezamítl tuto otázku, ale aby ji projednal. A myslím si, že ten dopis, který komise adresovala našemu výboru, je užitečný pouze do určité míry, protože nás také zajímá otázka zaměstnanosti. My jsme od začátku říkali, že tady shledáváme nějaké problémy, Komise měla dostatek času, měla 6 měsíců, aby revidovala svůj návrh a aby nám tedy potom zaslala ten novelizovaný návrh, což neučinila. Takže to je pro parlament problém. Nejenom vzhledem ke komisi, ale je to problém taky pro podniky, protože musíme pro ně vytvořit vhodný právní rámec. Takže je to velmi citlivá otázka, ale chtěl bych apelovat na všechny kolegy, že tady jaksi nehovoříme o nějakých raketách nebo něčem podobném. Hovoříme tady o běžných výrobcích, o například počítačích, nákladních automobilech a dalším zařízení, které se užívá většinou k mírovým účelům, takže bychom neměli tyto problémy vytvářet. Měli bychom jaksi v klidu to prodiskutovat a doufám, že se nám podaří nalézt do ledna nějaký širší konsenzus. Děkuji. But, but do you still think that... Uh, a myslíte si stále, že je tedy správné ten návrh zamítnout? Dobře, takže přejdeme nyní. A možná bychom mohli dát slovo zpravodaji, jenom ještě na pár závěrečných poznámek. Thank you very much, Mr. Eh, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že pro dnešek už všechno bylo řečeno, takže bychom mohli přestat eh, hovořit a začít pracovat. Děkuji, takže přejdeme k bodu číslo 6 eh, podle těch změn, které jsme provedli a je to <clears throat> dohoda o volném obchodu mezi Evropskou uní a Koreou. Tady byste měli mít eh, návrh dohody ve své složce. Spravodajem je Robert Sterdis ECR. Rád bych tady ještě zdůraznil, že eh, na rozdíl od toho, co jsme četli v médiích během uplynulého týdne například. Ta ratifikace eh, této dohody o volném obchody, obchodu se zdržela nikoliv vinou Evropského parlamentu. My jsme na tom začali pracovat velmi brzy, dokonce ještě dříve, než jsme dostali oficiálně ten dokument ze strany komise, takže proto si myslím, že musím ohradit proti této dezinformaci, kterou uveřejnili list Financial Times. Tento list pak také otiskl mé vyjádření. Takže teď bych rád předal slovo zpravodaji Robertu Sterdimu. Je tady někde? Aha, tady. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem se taky chtěla zmínit o tom vašem dopise a poděkovat vám za něm, protože na rozdíl od té zprávy pana eh, Lachfída, eh, tady jsme dospěli k jaksi definitivnímu stanovisku, což nás stálo velké úsilí, za to vám samozřejmě děkuji, ale to mé odůvodnění mělo být zasláno všem poslancům. Doufám, že jste měli čas na něj aspoň podívat letmo. V roce 2007 členské státy jak si dali eh, svolení Evropské komisi, aby dojednala ambiciozní dohodu o volném obchodu s, Kore- s Koreou. Po osmi kolech jednání eh, se tedy obě strany v říjnu 2009 ta dohoda o volném obchodu by měla se tedy měla by skýtat nové příležitosti pro průmysl, zemědělství, eh, kulturu a další oblasti, což by nám mělo eh, jak přinést větší eh, objem obchodu s touto zemí. Evropský parlament využil tedy svých rozšířených pravomocí na základě Lisabonské smlouvy, tedy musí i náš výbor Eh, zhodnotit dopad na všechny eh, sektory evropského trhu. Nemáme eh, například navrhovat nějaké změny do toho textu, který obě strany dojednaly, ale spíše máme provést takovou analýzu ehm, jaksi nákladů a výnosů nebo přínosů takovéhle dohody výbor eh, se věnoval eh, diskusím eh, na toto téma, zejména té doložce, mm, té bilaterální doložce, která tam je a chtěl bych pogratulovat také stínovým zpravodajům, kteří se intenzivně věnovali tomuto dokumentu v rámci trialogu. My jsme vlastně radě vyslali silné stanovisko a šlo nám o to, abych naše pozice v tom vyjednávání s našimi eh, korejskými partnery byla silná. Eh, týkalo se to například monitorování, sledování, komitologie, úlohy institucí a dalších aspektů. Eh, v tomto okamžiku bych znovu chtěl poděkovat našemu předsedovi eh, za ten jeho přístup ke komitologii. Je vidět, že jste vzděláním právník a je to pro nás velkým přínosem, takže děkuji. Eh, všechno jsem to ozřejmil v tom svém odůvodnění, které jsem vám poslal písemně. Chtěl bych také ocenit přínos pana Šulce. Potom je tady ještě jedna věc, kterou bych tady ve výboru chtěl zmínit, na kterou bych vás chtěl upozornil. To se týká CO2, tedy těch závazků ze strany komise. Ten návrh, pokud bude schválen v té eh, současné eh, podobě zatíží neuměrně evropské výrobce automobilů. a naši samozřejmě naši výrobci jsou na čele toho úsilí o snižování emisí CO2 z automobilové dopravy, ale nemůžeme je zatěžovat takto neuměrným břemenem ve srovnání se jejich obchodními partnery takže musíme vést také konzultace s evropským průmyslem, musíme hovořit o těch nejkritičtějších momentech toho, toho úsilí o snižování emisí CO2 a musíme se jak se snažit nějak ošetřit ty, tyto obavy eh, evropského průmyslu. A navíc Evropská unie se musí také ptát na Eh, stanovisko eh, výboru TBT. Eh, Do konce roku by ta legislativa měla být schválena. Komise se tomu věnuje intenzivně, tak aby zajistila, že takto nevzniknou netarifní překážky. Zmiňuji se o tom proto, že komise Možná, že se ta situace změnila, ale každopádně musíme eh, tyto otázky vznést a zapracovat do zprávy, protože potřebujeme také zajistit překlad eh, toho dokumentu. Musíme se vyžádat stanovisko Evropského parlamentu na toto téma a já sdílím tady obavy eh, komise a také obavy evropského průmyslu. Samozřejmě Korea má své vlastní standardy, ale někdy by bylo vhodnější, kdyby se jaksi přiblížili té praxi eh, evropské. Eh, takže prosíme jako komisi, aby nás informovala o veškerých jaksi změnách v tom návrhu toho dokumentu a ne, aby jenom eh, končili v e-mailové schránce poslanců někdy v pozdních večerních hodinách. Takže je potřeba, aby Evropský parlament měl dostatek času se tím návrhem zabývat a posoudit také ten eh, dopad, jaký by to mohlo mít na tuto dohodu o volném obchodu takže e, vstup v platnost je zatím plánován na leden 2012, takže jak jsem mi řekl, pane předsedo, všichni obdrželi e, výtisk tedy mého písemného odůvodnění. Děkuji. Děkuji, Roberte. Myslím, e, že je oprávněné, abychom před zahájením diskuse poslanců si ještě vyslechli komisi jejich komentář k problémům, které nadnesl Robert Stody. Pan Garcia jménem komise, prosím. Děkuji a než se dotknu těch otázek zmíněných panem Stody, tak bych chtěl ocenit práci Evropského parlamentu, zejména výboru INTA eh, ohledně dohody s Koreou. Jednak pokud jde o postup souhlasu komisař de Gucht řekl jasně, že věříme, že takovýto důležitý dokument by měl být aplikován nebo vstoupit v platnost teprve po souhlasu Evropského parlamentu a jak vidíme, to je naprosto správný přístup a skutečně způsob, jakým naložil Evropský parlament s tímto materiálem, eh, vítáme. Pokud jde o otázku eh, nařízení CO2, Jednak chci ujistit všechny členy výboru, že skutečně velice bedlivě sledujeme tuto otázku a korejským orgánům jsme dali jasně najevo, že určité aspekty nařízení RAF před Eh, představují nepřiměřenou zátěž eh, eh, na evropské výrobce. Také jsme o tom konzultovali s evropským automobilovým průmyslem a ten dokument, který chceme zaslat korejským orgánům, právě dokončujeme. Tam bude uvedeno, které aspekty toho nařízení musí být změněny. Já Určitě tento dokument dám k dispozici Evropskému parlamentu, byť samozřejmě to vyžaduje určitě určitou míru utajení, ale jakmile to nařízení bude v definitivní formě a bude zveřejněno, korejskou stranou provedeme velmi eh, eh, pečlivé posouzení a samozřejmě to sdělíme nebo se v tomto poradíme s Evropským parlamentem i členskými státy dříve, než učiníme jakýkoliv další krok takže rád s, s výborem pak poradím o eh, tom dokumentu a my jsme již dali najevo eh, korejským partnerům, že určité aspekty nařízení musí být upraveny, protože představují nepřiměřenou zátěž pro evropské vývozce. Eh, z časových důvodů na tomto místě ukončím, eh, ale pokud by byly otázky z vaší strany, tak na ně velice rád odpovím. Děkuji, pane Garcia. A první otázku nahlásil pan Bernd Lange, SND. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem až tak přesvědčen o tom, že můžeme nyní říci bezvýhradné ano k dohodě. Eh, protože jeden problém zde již byl nadnesen, já mám ještě několik dalších tou dohodou vlastně budeme mít dohodu, podle níž některé průmyslové sektory eh, nebudou ponechány na tomtež hřišti. K tomu patří automobilový průmysl, protože v té dohodě je zakotvena možnost, aby korejský automobilový průmysl mohl využívat bezcelně eh, součást částí dovážené z jiných zemí. A to je výhoda pro korejskou stranu. Eh, Když eh, hovoříme například o elektromobilech, tak eh, se může bezcelně montovat baterie z Číny, zatímco evropský výrobce za ně musí platit celní poplatky. Takže to nám působí určité starosti. My jsme to částečně uchopili v otázce Safeguard Regulation, pan Sturdy na to poukázal a myslím, že tady jsme s radou nalezli či dojednali poměrně dobré řešení, za to děkujeme. Pane předsedo, vám děkujeme vám za váš, váš přísný postoj, pokud jde o komitologii. Ale když se na to nyní podívám, a ještě navíc vidím, že určité věci, které byly dohodnuty eh, v té dohodě, nejsou prováděny a implementovány, tak se opět táží, zdáli s tím můžeme bezvýhradně souhlasit. Jeden problém jsou netarifní obchodní překážky. Pan Story také poukázal na problematiku CO2. Když se na to teda podíváme, tak lze velmi přesně zjistit, že zákonodárství o CO2 je v zájmu korejských automobilových výrobců. Začíná to otázkou kdy například lze získat úvěry za účelem slev. Z toho evropští výrobci vypadávají, anebo například jaké hmotnostní třídy a, existují a jak je hmotnost definována a tak dále. Jsou to teda různé aspekty, které představují znevýhodnění evropských výrobců. To znamená, že ten nárok té dohody je spochybňován konkrétními úpravami. A ještě další oblasti se tady vyskytují. Například to, co mě tíží nejvíc, je otázka sociálních standardů. V kapitole 13 jsme se dohodli, že budeme akceptovat a provádět stěžení normy ILO a jednání s Jižní Koreou již drahnodobí doby domů probíhají. A pane předsedo, dosud jsme nezaznamenali žádný pokrok v Jižní Koreji, pokud jde o dvě e, základní e, normy ILO, a sice 780, to je svoboda e, združování do, již z roku 97 a pak norma 98, z roku 49 ehm, žádná z těchto norem není ratifikována. Ta druhá se týkala kolektivního vyjednávání. A já se domnívám, že když se podíváme na konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu nebo odvětví vůbec, tak elementární prvky, které k tomu patří, jsou právě tyto. Protože samozřejmě e, rozumným sociálním dialogem vytváříme jiné konkurenční podmínky než e, bez něj. Takže i zde konstatují, že sice v dohodě jsou obsažena zbožná přání, která ale reálně nejsou prováděna. A tudíž bych požadoval po korejské straně eh, jasná prohlášení o tom, že záměry podepsané v dohodě jsou podloženy skutečně i konkrétním prováděním a mm, eh, konkrétně existujícími zákony. Teprve poté můžeme um, udělit náš souhlas k dohodě. Děkuji. pipi, pan Falba. Děkuji, pane předsedo. Hovořím jménem svým a jménem kolegy Celesty, který je na cestě. Na prvním místě eh, bych chtěl eh, pogratulovat k té již uzavřené eh, klauzuli a chtěl bych se vyjádřit i k některým bodům zprávy. Slyšeli jsme, že ještě mnoho témat je otevřeno, komitologie. Doufáme, že se to co nejdříve vyřeší, jsme optimističtí. Úloha Evropského eh, parlamentu, eh, otázka CO2 v Koreji a některé jiné otevřené otázky, které musí být vysvětleny. Já chci blahopřát panu Estavi za práci. E, ta, já jsem s tím zpravodajem a všichni e, úspěšně v naší komisi přispíváme k e, práci na této věci. A ještě nám zbývá dokončit tuto práci a myslím, že to dobře dopadne. Ale trvám na tom, že ještě máme otevřené otázky, jak už řekl kolega Berland, které musí být vysvětleny než eh, vydáme definitivní stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, Pablo. Helmut eh, Schulz z GUE. Danke, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl navázat na slova pana Langeho, protože já mám za to, že ve zprávě zpravodaj jasně nadnesl určité otázky, ale současně konstatoval, že to, co je zatím na stole, neodpovídá požadavkům nebo výzvám. V rámci posledního dotazování ve výboru jsme řešili tři důležité zprávy. Jednak o ochraně klimatu a o sociálních povinnostech podniků. A to jsou dvě oblasti, které považuji za velmi důležité. Já i moje frakce. Pokud jde o to, do jaké míry ta nadcházející jednání o e, volném obchodu představují nebo vytvářejí předpoklady pro e, správné řešení těchto otázek, jako například do jaké míry to může eh, reálně přispět k zvýšení zaměstnanosti, k posílení sociálních práv a možností eh, zaměstnanců všech odvětví národního hospodářství, ale také k otázce ochrany klimatu, do jaké míry to může mm, eh, učinit nový přínos. A tady jsme na určitém Prahu, kde se musíme tázat, zdali zintenzivněním těchto obchodních vztahů zodpovíme právě na tyto výzvy nebo dostojíme právě těmto výzvám. A to, co vím o stávající dohodě a na základě informací zpravodaje tomu nenasvědčuje. Ještě to chci podložit následujícími příklady. My víme, že Korea teprve v prosinci parlamentu eh, bude hlasovat o příslušném nařízení o CO2. My tedy vůbec ještě nevíme, jak se korejský parlament k této otázce konkrétně postaví a proto je ta otázka skutečně závažná, abychom to ještě jednou prověřili. Zda již nyní můžeme těmi našimi, s těmi našimi formulacemi takto definitivně nakládat, aniž bychom věděli, jak se konkrétně zachová korejská strana. A za druhé, ty již jmenované a zatím neratifikované stěžení normy ILO by podle mého názoru měly být ratifikovány dříve, než se vyjádříme pozitivně pro takovouto dohodu protože, bohužel víme z minulosti, že deklarace úmyslu či záměru obvykle zůstávají deklaracemi záměru a mnohdy nejsou převedeny do praxe. Takže ještě jednou snad i otázka na adresu komise. Do jaké míry bude závaznost zamýšlených akcí po korejské straně v nadcházejících jednáních eh, vymáhána, tak abychom dostali tomu nároku, který si klademe, to znamená uzavření dohody nového typu s Koreou. A zdali to dostojí právě těm otázkám, které chci, chceme řešit, to znamená sociálně politické, ekonomické a klimatické. Děkuji. Děkuji a můžeme přejít dál. Daniel Kaspary, EPP. Vážené kolegyně, kolegové, já se domnívám, že nyní po letech jednání se můžeme snažit o eh, dohodu volného obchodu, to je skutečně pozoruhodné. Kdo by si to před několika lety byl pomyslel? že se nám to podaří ve vztahu s touto zemí. Myslím, že všichni jsme zajedno. Otázka CO2, nařízení CO2, to bude skutečně lakmusový test. Zdali to Korejci s námi myslí vážně, zdali myslí vážně to sjednání dohody, které si i zaslouží, nebo která si zaslouží toto jméno. Já se domnívám, že korejská strana si toho je vědoma, ale aby nedošlo k nedorozumění. V eh, Evropě jsme eh, v posledních letech nařízení o CO2 schválili a nyní, když mm, eh, a a nyní teda to začínáme provádět například u těch lehkých užitkových eh, vozidel. Všichni dobře víme, že i ta řešení, která opustila již parlament, eh, ještě stále vedou k určitým prodlevám eh, na, v, v oblasti automobilového odvětví nejde to tak eh, rychle a proto je jasná jedna věc. Jihokorejci musí dostat těmto eh, eh, nárokům v oblasti CO2, nemůže to zůstat mm, u současného stavu. Zlepšení je nutné, v Koreji se něco musí stát a myslím, že je důležité, aby, Kore, aby komise ještě jednou zvýšila tlak, ale na druhou stranu si musíme být vědomi toho, že nemůžeme podmiňovat náš souhlas s dohodou tím, zdali bude nakonec šťastný automobilový průmysl, protože bez ohledu na to, jak to e, nařízení o CO2 v Koreji bude e, vyhlížet, e, náš automobilový průmysl nesmí být spokojen nikdy, nebo nebude spokojen nikdy. A teprve poté bude v parlamentu napínavé nalézt ten správný, to správné řešení. Pokud jde o ty stěžejní normy, pracovní normy ILO, tady si myslím, že to je téma, kde panuje eh, jednota v parlamentu, že je nutno tyto minimální normy dodržovat, ale myslím, že víme také, že dohoda o volném obchodu neznamená, že všechny normy jsou plněny prvním dnem. To eh, teda znamená, že musíme od prvního dne vyvíjet tlak, ale musíme mm, mít také jasno, že i na evropské úrovni jsme dosáhli určitých přechodných lhůt. Ne vždy od prvního dne budou automobilové cla na nule. My máme také eh, v Evropě pětileté přechodné období, kde si náš průmysl, naše společnost, naši eh, hráči vymohli určité výjimky a proto se domnívám, že i Korejcům bychom měli poskytnout přiměřený čas. Já bych byl vděčen, kdybychom proto v rámci těchto jednání s Jižní Koreou snad vůbec poprvé ustavili společný výbor mezi Evropským parlamentem parlamentem a korejským parlamentem. Ve zprávě Dezír a Seyfried je to požadováno, abychom v rámci mezinárodních úmluv o obchodu vytvořili společný smíšený výbor příslušného Evropského parlamentu a příslušného výboru Evropského parlamentu a příslušného partnerského parlamentu, aby se alespoň jednou ročně setkávali, abychom v rámci těchto výborů zajistili, aby úpravy dohod byly dodržovány a nejsou-li, abychom mohli požádat komisi o um, učinění příslušných kroků, zejména pokud je o těchto, tyto otázka, otázky netarifní eh, překážky, tarify, sociální práva a tak dále i my bychom mohli takovouto dohodu zbrzdit tím, že budeme skutečně trvat na, těmito, na těchto standardech. A pak jedním rozhodnutím rady nejsem vůbec spokojen. A sice rada prohlásila, že předběžné uplatňování této dohody od 1. července podmíní tím, zda Evropský parlament dá souhlas nebo dal souhlas k, s dohodou. To znamená, v usnesení eh, rady nestojí, že my v parlamentu se musíme pozitivně vyjádřit k eh, provádění, ale že rada ráda, teprve pak předběžné eh, provádění k prvnímu červenci schválí, když parlament dal souhlas nebo dá souhlas k dohodě. Je možné, že my do 30. Červen, června nalezneme eh, shodu v otázce safeguard regulations, také k celním otázkám, ale nepovažuji eh, za velmi partnerské ze strany rady, aby nás takto pod podrobovala tlaku. My jsme s komisařem učinili jinou dohodu ve výboru a myslím, že komisař by měl popřemýšlet o tom, zdali eh, neříct radě, že to není velmi přátelské či přivětivé vůči komisi a parlamentu jestliže rada takovýmto způsobem nesnad podkopává, ale torpéduje určité snahy. A kroky. Proto bych byl rád, kdyby komisař vůči radě nalezl skutečně důležitá, pardon, důrazná slova. Nechci to zveličovat eh, eh, do podoby problému, ale myslím, že tady je určitá potřeba jednat. Děkuji. Eh, děkuji. Chtěl bych jenom tady připomenout, že pan Kaspary je zpravodajem za ITRE k tomuto tématu. Takže na závěr diskuse ještě Mark. Eh, budu mluvit velmi stručně. Tohle je jedna z nejdůležitějších věcí, eh, o které eh, bude tento výbor diskutovat v tomto volebním období. Takže musím říct především, my jsme pro volný obchod. Téměř vždy je to ku prospěchu spotřebitele, ale není to vždy ku prospěchu všech výrobců. A v této souvislosti je velmi znepokojivé, že někteří moji ctění kolegové nahlížejí na takovouto obchodní dohodu jako nějakou výmluvu k tomu, aby tady protlačili velmi detailní eh, politickou agendu, vlastně propašovali jí do obchodní dohody. A je to opravdu velmi znepokojivé, protože v celé řadě případů jsou tyto politické zámys- záměry eh, neustále odmítány v demokratických volbách, v jedných volbách po druhých. Takže eh, v tomto kontextu je velmi znepokojivé, že evropští představitelé by, eh, pardon, mm, evropský průmysl by měl být znevýhodněn. Je to problém pro průmyslové odvětví, pro všechny lidi, kteří pracují ve výrobě. Takže je to vážná obava a prosím své kolegy, aby jí také věnovali patřičnou pozornost, protože lidé, kteří pracují pro evropské výrobce jsou znevýhodňováni v mezinárodním eh, obchodě v důsledku eh, různých politických eh, dohod, které eh, jsou jaksi na ně uvalovány. Vyslechl jsem si tady argumenty kolegy Stardyho o automobilovém průmyslu a myslím si, že bychom se tomu měli velmi vážně věnovat. A prosím ještě jednu prozbu z vaší strany. Všichni samozřejmě máme Ehm, všichni máme asistenty, kteří pro nás pracují, ale zajímalo by mě, jestli musí skutečně takto hlasitě mluvit, když pracujeme. Děkuji. Ehm, děkuji. Ehm, má k tomu ještě někdo komentáře? Filip, pane Stardy, chcete se vyjádřit? Ano, děkuji, děkuji všem, kteří se zapojili do diskuse. Je to samozřejmě úvodní diskuze. Bernte, eh, diskutovali jsme v rámci trialogu, ano, eh, samozřejmě Eh, ty celní nevýhody to byly spíš jaksi eh, problémy takového drobnějšího rázu. samozřejmě ten automobilový průmysl, to je důležité. Pablo, ano, budeme pracovat spolu na té vaší zprávě a stále je to mm, jaksi úvodní rozprava. A právě proto o tom hovoříme dnes. Helmute, ano, myslím, že CO2 Právě proto se o tom zmiňuji v, v té své zprávě, protože v okamžiku, kdy zatím ještě jaksi nemáme rozhodnutí, ale kdybychom už to rozhodnutí měli na stole, už by bylo příliš pozdě, kdybychom už měli na stole rozhodnutí od komise. Takže právě proto jsem to zapracoval do té své zprávy už teď, protože musíme eh, být eh, jaksi velmi bdělí a obezřetní. I Danieli jste tady hovořil o tom každoročné, o každoročním setkání zpravodajů a stínových zpravodajů. Eh, souhlasím s vámi, pokusili jsme se o takový dialog s Pablem, eh, o takové monitorování. Chtěli jsme tam také zapracovat do toho anglického změní slovo shell místo slova may. Eh, chtěli jsme jak se zajistit, že ta různá opatření budou skutečně uplatněna tak aby eh, tento výbor mohl apelovat na komise, pokud neprosadí ta potřebná eh, opatření. Eh, Filipe, víte, že já věřím Věřím ve volný obchod, který je efektivnější než různé pomoci a tak dále. Ale samozřejmě může být někdy k neprospěchu určitým věcem. Ale jak správně říkáte, ten volný obchod musí fungovat obou straně, nesmí být jednostranný, takže musíme eh, připravit takové podmínky, které budou férové, spravedlivé pro obě smluvní strany. Takže tady eh, spatřuji příležitost. A myslím si, že tím, že třeba začneme investice do služeb, tím možná eh, umožníme eh, větší jaksi diversifikaci trhu. Takže tady jsou příležitosti, ale samozřejmě musíme zajistit, že ta dohoda bude skutečně eh, se bude jednat o volný obchod a o férové podmínky pro obě strany. Děkuji. Děkuji. Toto je konec konců teprve první výměna k té zprávě úvaha, respektive uzávěrka k pozměňovacím návrhům je 12. 12 no, hodin. Dále body 7 a 8, ty prodiskutujeme společně a e, jedná se totiž o partnerské dohody prozatímní o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Tichomorskými státy na straně druhé a Dovolte, abych vám připomněl, že v roce 2000 EU a AKT se dohodly o sjednání nových obchodních dohod v souladu s pravidly jde tady teda o dodržování pravidel týkající se e, dovozu. To jednání těch partnerských dohodách bylo zahájeno v roce 2002 s cílem uzavřít je e, e, v roce 2007, ale to se nepodařilo uzavřít to zejména pokud jde o e, Tichomoří a proto bylo rozhodnuto uzavřít e, přechodnou e, dohodu tohoto druhu do konce roku 2007 s tím, že se bude pokračovat v jednání rozsáhlé a definitivní partnerské dohody. Pouze Fidži a Papua Nová Guinea, to znamená regiony s nejrozsáhlejší ekonomikou, vstoupily do přechodných dohod. Náš výbor se rozhodl doprovázet mm, tento postup e, ústní otázkou na radu a komisi a tomu mělo následovat usnesení. Takže zahájíme nyní diskusi o tomto tématu tím, že dám předně slovo našemu zpravodaji panu Davidu Martnovi eh, za skupinu SND. Eh, děkuji, pane předsedo. Budu stručný, protože vy jste nás již uvedl do problematiky a my jsme o tom diskutovali na předcházejícím zasedání výboru. Dovolte, abych se napřed stáhl k bodu 7, to znamená, jde o to, zdali dáme souhlas, či ne. Máme pouze dvě obce, říci ano či ne, nic mezi tím. A po rozsáhlých diskusích s fidžijskou stranou a s, neza, a s nevládními organizacemi eh, v EU, myslím, že bychom měli tuto dohodu schválit. To samozřejmě neznamená, že tady nemáme žádné pochybnosti nebo problémy, ale eh, to se může ještě řešit tou ústní otázkou a usnesením. Ale pokud jde o bod 7, tak tady jsem jednoznačného názoru, že parlament by měl souhlasit eh, s tou prozatímní dohodou. Ehm, zajímavější je ta část ehm, souhlasná, to jsou komentáře a určitá kritika. Sam, Samozřejmě to, že se to spozdilo, za to nikdo nenese vinu. Musíme pokryt tou dohodou celý region a je důležité, vzhledem k tomu, že Fidži má eh, rozsáhlé zájmy v cukerním průmyslu a eh, Papua Nová Guinea v oblasti rybolovu velké zájmy, tak, to je, tak je důležité, aby tam nedocházelo k, žádným, k žádnému narušení v tomto obchodu, aby teda ty dohody byly um, dokonalé. Pokud je o rybolov, určité pochybnosti starosti byly vyjádřeny na evropské úrovni, zejména ze strany španělských um, rybářů Tuňáka. Já jsem se tím zabýval a dospěl jsem k závěru, možná, že kolegové dospěli k jinému závěru. Já se domnívám, že vzhledem že, je, že pravděpodobnost, že by toto mělo dopad destabilizační na odvětví rybolovu v Evropské unii je skutečně minimální. Nicméně té přiložené, přiloženém usnesení k ústní otázce požádáme komisi o zpracování zprávy k této věci a také k udržitelnosti eh, stavu ryb eh, v Tichomoří. My se domníváme, že ty starosti jsou teda přehnané, ale komise přesto bude požádána o předložení zprávy o všech těch rybolovních aspektech. Já, pokud jde o další otázku, myslím, že pokud je o Papu no, Novou Guineu, tak tam to skutečně přispěje výrazně k hospodářskému um, oživení a také to může pomoci um, nebo podpořit práva žen a tímto můžeme také na pomoci plnění cílů milénia. Takže mm, k tomu rybolovu se musíme stavit pozitivně. Pokud je o Fidži, je jasné, že cukerní průmysl eh, na Fidži eh, se ocitá ve velkých problémech. Pomoc ehm, fidžijskému cukernímu, fidžirskému cukernímu průmyslu by prospěl nejenom ehm, Fidži, ale i Evropské unii. Vzhledem ke stávající situaci vlády ve Fidži ještě nemůžeme doporučit, eh, aby fondy byly uvolněny. Musíme spíše naléhat na Fidži, aby zaznamenali určitý pokrok v demokratizaci své zemi a když se to stane, budeme moci spustit náš systém pomoci, ehm, finanční pomoci cukernímu průmyslu na Fidži. Další naše starosti. Za prvé, u všech tichomorských státech, respektive Austrálie a další jsou mnohem většími partnery. A já bych eh, Mm, si nepřál, aby v těch smlouvách mezi námi a těmito státy bylo něco, co by mohlo oslabit obchodování nebo vztahy těchto států s Austrálií a Novým Zélandem. Přechodná prozatímní dohoda neplní um, cíle regionální integrace. Klima se spíš zhoršuje, než zlepšuje a bez ohledu na to, že se nepodaří tuto dohodu eh, sepsat snadno a rychle, Není tady ani velká motivace pro ty státy, aby vstoupili do mm, prozatímní dohody s námi. Myslím, že bychom přesto měli o toto usilovat eh, se všemi tichomorskými státy v zájmu regionální integrace. Pokud jde o obchodní pomoc, prozatímní dohoda nemá rozvojový balík, ale ten by existovat měl pokud jde o obchodní rozpočet, tak tady bychom měli učinit více na podporu Papuinové Guineji a Fidži. A chci se zeptat komise, zdali se domnívají, že tyto státy skutečně mají férový podíl finanční pomoci. Nejsem přesvědčen, že tomu tak je pokud jde o teda obchodní pomoc nebo finanční pomoc pro obchodní vztahy. Máme ještě dvě, tři další připomínky, které naleznete v usnesení. Zajímalo by mne, zdali tady jsou návrhy na zdokonalení ústní otázky, protože tam je přesný časový harmonogram. Ten návrh usnesení ústní otázka a vysvětlivky i zdůvodnění jsou již k dispozici v materiálu Chci, chci ještě říci, že jsem rád, že zde mezi námi sedí řada technických odborníků z Papuji Nové Guineji. Posledně tady bylo několik ministrů, takže pokud máte zájem, můžete se eh, na ně obrátit. Děkuji, Davide Martine. Eh, děkuji. Ehm, tady si vyslechneme také stanovisko výboru pro rybolov k otázce pravidla původu v souvislosti právě s rybolovem. kde prosazují návrh, že by neměly platit žádné výjimky. Nyní dávám slovo Pablovi za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já vítám, že se zde zmiňují specifická ustanovení o e, původu v oblasti rybolovu. E, je třeba přísně e, tyto, tato ustanovení uvést a musíme postupovat ve spolupráci s členskými státy, které mají e, rybolov, ale potřebuje to větší prohloubení, protože e, zde dochází k negativnímu dopadu na rybolov e, v komunitárních vodách, zejména tady z toho těží azijské země. A já nesouhlasím se, spravo, se spravodajem Martinem, protože dopad na náš evropský rybolov je významný. A proto je třeba eh, doplnit eh, k rezoluci tyto prvky. Za prvé, hovořit o negativním impaktu a zohlednit normy o eh, zemi původu na rybolov, zejména tuňáka je třeba stanovit normy původu, které budou v souladu a aby eh, tento případ nebyl precedentem. A dohoda, která se nyní vyjednává, by neměla být specifické eh, normy o původu eh, na ty produkty pocházející z rybolovu. E, jen tak můžeme chránit e, odvětví e, rybolovu tuňáka a můžeme tak dosáhnout rovnováhy ve světovém odvětví tuňáka. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Naprosto souhlasím prakticky se vším, co řekl David, takže gratuluji, Davide. Musíme s tím pohnout, máte pravdu, a e, musíme už se posunout ku předu. Možná bych tady vypíchnul pár bodů v souvislosti s tím rybolovem. Když se podíváte na čísla, EU e dováží pouze 2% chráněných ryb a 3 procenta eh, jaksi konzervovaného ochráněného tuňáka z Papuji Nové Gviny. To jaksi nemá žádný zásadní dopad na trh a pravděpodobně se nedá očekávat žádný dramatický nárůst, takže ta čísla asi zůstanou konstantní. Mám jednu otázku na vás. Fiji má problém s eh, nedodržováním některých standardů, standardů v souvislosti s vývozem ryb, ne, tak nevím, možná Pablo by eh, o tom věděl, nebo možná komise by na tu otázku mohla odpovědět. Vzhledem k další věci, kterou jste zmínil, cukrovarnictví. Jak víte, já jsem se vlastně hm, pracoval v cukrovarnictví nebo věnoval se tomu, eh, tomuto sektoru <clears throat> po mnoho let a vždycky jsem byl přesvědčen, že jsme měli jaksi podporovat eh, ty lidi, kteří závis, závisí na tomto odvětví a já se budu opravdu snažit ze všech sil eh, cukrovarnictví podporovat. Děkuji. Teď si poslechneme komisi. Chcete se nějak vyjádřit k těm komentářům, které zde zazněly ze strany našich poslanců? Ne, pardon, omlouvám se, ještě se o slovo hlásil Helmut takže komise dostane slovo hned poté. Nejprve si vyslechneme našeho kolegu Zague. Danke, Vorsitzender. Ähm, Děkuji, pane předsedo. Já také nechci hovořit dlouho. Chtěl bych se pouze zmínit k komentáři, který zazněl, když jsme se setkali s velvyslanci a zástupci eh, zemí. Chtěl bych eh, vznést dotaz na zpravodaje. Eh, co se týče eh, sociálních otázek, byly vzaty v úvahu, když vypracováváme tyto dohody? Je to třeba. A také ústní dotaz na komisi zmiňoval, zda na Fidži je legitimní vláda a jestli tato vláda může být partnerem eh, v vyjednávání s Evropskou unii. To je, myslím, důležitá otázka. Musíme mít jasno, s kým vyjednáváme a jaký je cíl eh, tohoto vyjednávání. Spolupráce a obchod eh, musí přinést prospěch obyvatelstvu těchto zemí. A obyvatelstvo musí být zastoupeno legitimním způsobem. E, musí to být lidé zvolení obyvatelstvem. To by měli být naši partneři při vyjednávání dohod. A to je tedy ústní otázka, kterou znášíme na komisi a žádám zpravodajce, aby to zohlednil. Komise má slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zejména Davidu Martinovi za <clears throat> jeho práci. A děkuji také za ta jasná doporušení, která zde vyslovil. Samozřejmě to bude velmi vítáno opravdu eh, se velmi ceníme práce tohoto výboru v této konkrétní věci. Takže jenom pár stručných poznámek, jestli mohu. Samozřejmě eh, ta dočasná dohoda s těmi tichomorskými zeměmi je součástí širšího eh, procesu od dohodě mm, evropského partnerství s těmito státy, která si navazuje na tu dohodu, která vyprší v průběhu tohoto roku a jedná se o zajištění rámce, který bude jednak napomáhat rozvoji těchto zemí a zároveň bude respektovat pravidla eh, mezinárodní, tedy Světové obchodní organizace VTO. Samozřejmě některé ty menší státy mají problém se do toho začlenit, nicméně my jsme odhodláni nějak do končit eh, ta jednání a dosáhnout dohody se zemi tohoto regionu. Chceme tedy dohodnout, eh, dojednat eh, tu Evropskou dohodu o partnerství, která by zahrnovala také rozvojovou dohodu, kapitolu o rybolovu, kapitolu o trvale udržitelném rozvoji. Samozřejmě některé ty otázky jsou komplikovanější než jiné. K otázce eh, jak si té podpory, pomoci a rozvoje obecněji David, David tady jasně požádal o další zdroje a já bych k tomu chtěla říci eh, následující. Eh, ta pomoc si pro obchod to dodatečné financování by muselo pocházet buď ze zdrojů Evropské unie nebo ze strany nějakých donátorů. My spolupracujeme také s jinými donátory eh, v této věci a samozřejmě používáme také různé odhady, které ty jednotlivé členské země eh, před odkládají. Zejména jsou pak takovéto fondy uvolňovány, uvolňovány v rámci eh, těch místních eh, mm, regionálních eh, programů. Takže myslím si, že na tomto také spolupracujeme. Pokud jde o otázku ryb, ta je samozřejmě klíčová. Jak už tady zaznělo, ta dočasná dohoda zahrnuje také pravidla Eh, určování původu. O tom se samozřejmě diskutovalo také ve výboru pro rybolov a také tady. Eh, případný dopad eh, těchto pravidel byl také vysvětlen v samostatném dokumentu, který byl vydán už před několika lety. A my si chceme nechat provést dohodu o realizaci této dohody, jak s tím počítá článek 6 protokolu. A už zahajujeme eh, jak si řízení k tomu, abychom v průběhu nadcházejících roku 2011 už výsledky takovéhle studie nebo takového hodnocení získali. Eh, David, myslím, používá výraz eh, analýza globálního dopadu v tom svém dokumentu a samozřejmě v těch našich kontaktech s těmi státy eh, toto budeme zdůrazňovat. Tady se dostávám k jedné vlastně už poslední otázce pana Stedyho. Tady nejsem schopen eh, nějak na to eh, fundovaně dnes odpovědět. Samozřejmě ty standardy SPS Eh, fungují zcela nezávisle na těch eh, ustanoveních obchodních eh, dohod. Například se jedná o ochranu zdraví spotřebitelů a samozřejmě jsou tam vždy zahrnuty akční plány, tak aby tedy ti naši partneři mohli tyto standardy splnit ale pokud vás to zajímá hlouběji, můžeme se tomu věnovat ještě s kolegy z nějakého odpovídajícího odboru. Takže teď si myslím, eh, pane předsedo, že jsem vlastně odpověděl na ty základní otázky, ale samozřejmě pokud máte ještě další dotazy, tak je rád zodpovím. Děkuji, vrátíme se tedy k Davidu Martinovi na závěrečnou poznámku. Thank you. Děkuji komisi i vám. Myslím, že jsme víceméně zajedno, pokud je o náš přístup k otázce k Pablu Zalbovi. Děkuji za eh, konstruktivní komentář. Chápu zcela, že máte své vlastní španělské zájmy a ty jste dal najevo a to je dobře. Já ale také chápu, že stávající dohoda nemůže být dokonalá. Důležitá je budoucnost a také, abychom více udělali pro udržitelnost rybolovu e, v Pacifiku. A to se stane. A když v budoucnu zjistíme množství čínských lodí, i když se nedomnívám, že se to stane, které teda krouží kolem Papuji Nové Guinei, tak určitě do toho zasáhneme. Pokud máte specifické konkrétní návrhy, tak je prosím předložte k usnesení. Pokud je o Rob- Robertovu poznámku, Zdá se, že to je čistě technický problém. ty příslušné sanitární postupy a standardy jsou správnými požadavky určitě, že nebudeme dovážet dříve, než ty sanitární požadavky budou splněny. Pokud jde o cukr, tady navazují na Helmuta Šulce. Helmute, jestli chcete aby Fidži plnilo to minimum, aby mohlo také dále obchodovat s Evropskou unii bez sankcí ehm, ze strany VTO, ale my jsme se vzhledem k politické situaci na Fidži zatím ještě nedohodli a finanční prostředky na cukerní průmysl jsou toho dobré, dobrým příkladem. Ano, Fidži zoufale potřebuje tyto peníze, ale nemůžeme je uvolnit dříve, než teda ta vojenská diktatura eh, nebude odstraněna na Fidži. Takže komise zatím ještě neuvolnila Fidži peníze a musíme projednat eh, rozsáhlejší prozatímní dohodu. Záleží to vše na obnově demokracie eh, v, tam, eh, v zemi. Je to teda otázka politické rovnováhy a my musíme nalézt tu správnou rovnováhu a musíme dbát na politickou situaci v té zemi. Pane předsedo, mám zde ještě jiné otázky, ale vzhledem k tomu, že jsem je nenadnesl na začátku, tak je nebudu ani eh, vyjadřovat nyní na závěr. Já si myslím, že zatím mezi námi panuje konsenzus, takže asi je to nejvhodnější místo ukončit diskusi. Děkuji. Eh, termín pro pozměvací návrhy je 11. listopadu. A nyní můžeme přistoupit k bodu 12 našeho programu. Jedná se o změnu dohody mezi ES a Jihoafrickou republikou o obchodu, rozvoji a spolupráci. Naším navrhovatelem je Nicolo Rinaldi z ALDE. Je to první výměna názoru. Dovolte, abych připomenul, že Jižní Afrika je naším největším obchodním partnerem v rámci afrického kontinentu, byť je členem ECP, tak obchodní vztahy jsou upraveny obchodní um, partnerskou dohodou, v rámci, která vytváří také um, um, zónu volného obchodu, byla podepsána v Pretorii v roce 99 a vstoupila v platnost v roce 2004. A proto, respektive vzhledem k tomu, že ten smíšený výbor, promiňte, že INTA výbor tenkrát ještě neexistoval, tak kompetence spadaly do výboru DV i kompetence ve vztahu e, k této otázce, k této dohodě. A tudíž my naším stanoviskem přispíváme ke zprávě DV. Náš výbor zorganizoval delegaci do Jižní Afriky nedávno. Tato návštěva jak mi bylo řečeno, byla velmi užitečná, pokud je o prohloubení, pochopení členů našeho výboru této rychle se rozvíjející země, která hraje čím dál tím významnější roli, co by regionální eh, eh, vůdce a důležitý hráč eh, v probíhajících jednáních VTO. Takže zahajme nyní diskusi k tomuto tématu a já hned uděluji slovo Nikolo Rinaldimu, našemu zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Řekl jste to velice dobře. Je to dohoda, z roku 2004, která fungovala velice dobře. A Jižní Afrika je nejen naším hlavním obchodním partnerem v Africe, také my vyvážíme eh, mnoho zboží tam ta obchodní bilance je asi 1,34 tam a 1,35 zpátky. E, obchod je prakticky volný u všeho druhu zboží a k tomu ještě máme e, mechanismus pro další produkty. Máme tu výjimky e, určitých citlivých odvětví zemědělské výrobky nutné eh, průmyslové textilní výrobky eh, ze strany jeho Afričanů. Eh, a konfekce. Máme, studujeme pozměňovací návrhy k dohodě, máme tu některé lingvistické věci, abychom lépe specifikovali dohodu, například dopravní sítě, tady bylo doplněno eh, bezpečné dopravní sítě, eh, letecký provoz, eh, tady hovoříme o zlepšení leteckého a železničního provozu. Když se hovoří o zdraví a bezpečnosti, e, přidali jsme sem životní prostředí a tak dále a tak dále. Máme návrh financování, hovoří se o ročním akčním plánu, čili to jsou technické, formální pozměňovací návrhy, e, které nemají nějaký větší politický e, dopad podle našeho názoru bychom mohli této příležitosti využít, abychom se zamysleli nad evropskou politikou eh, vztahu s Jižní Afrikou. Eh, Africkou republiku jsme navštívili před nedávnem a eh, potvrdili, potvrdilo se, co jsme již věděli, ty objektivní údaje jsou velice významné e, pro obchodní styky, a, ale neměli bychom ztrácet ze zřetelu, že z psychologického hlediska jde o zemi plnou ambicí, očekávání a chuti hrát důležitou úlohu na africkém kontinentu. E, snaží se e, proměnit se v takovou regionální velmoc. A také mají velká očekávání, eh, co se týče dohod a dialogu s Evropskou unii. To je naprosto jasné. A eh, Jižní Afrika chce prodat svoji strategickou pozici za co nejlepší cenu. Africká republika je zemí, kde panuje e, živá vnitřní diskuse, máme zde ne, názory, je tu dialog a tím se odlišuje od jiných e, afrických zemí. A co se týče těch pozměňovacích návrhů dohody, je třeba si uvědomit, že je to partner, který se zabývá detaily, který nenachává věci jen tak, čili oni eh, jsou velice ambiciozní a precizní. Chci tedy dnes říci, že ta první výměna názorů umožnila, abychom viděli ty pozměňovací návrhy velmi pozitivně a je to příležitost, abychom si uvědomili, kam chceme, aby ty vztahy obchodní s Jižní Afrikou spěly. Eh, máme tu příklad a zkušenost, která může Evropské unii sloužit eh, k jednání s jinými vynořujícími se regionálními eh, velmocemi a jak aktualizovat a technicky eh, zpreciznit eh, tyto dohody. Čili musíme si být vědomi, že oni jsou pozorní, jsou si vědomi, co chtějí. A můžeme této zkušenosti využít například v jednání s Indií a jinými zeměmi. Eh, jsou to země, které mají mnoho obyvatel, mají velký ekonomický potenciál. Dnes odpoledne tady nebudu, jedu do Itálie připravovat diskusy o, o regionu Sadek. Pouze bych chtěl eh, ukončit svůj příspěvek. Eh, tím, že v Jižní Africe jsme my politické skupiny eh, dohodli, že musíme tu diskusi ukončit dřív, než eh, ukončíme jednání o africkém kontinentu v rámci Evropské unie. Myslíme si, že se nám podaří vyjednat eh, typickou dohodu a eh, že postavíme ty obchodní stejně racionální základ. Děkuji. Chtějí se vyjádřit ještě další poslanci? Takže předám slovo komisi. Where is the... Okay, there's, there's. a... No- Vidím, že tady asi za komisi není nikdo, kdo by se vyjádřil tomuto tématu. There is no one in the committee willing to... Ve výboru se také nikdo nehlásí o slovo. A ne, Bert Langer, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že rozšíření obchodní dohody eh, s Jižní Afrikou je nutná a aktuální. Eh, začali jsme eh, v roce 94 po konci apartheidu eh, o tom vyjednávat s Jižní Afrikou. Tehdy to mm, byla těžká jednání. Trvala čtyři roku, roky, protože mnoho dílčích bodů naráželo a také stroskotalo na odporu členských států a tudíž partnerská výměna e, nepokračovala tak rychle, jak jsme očekávali původně. Tudíž vítám, že e, e, nyní se pokoušíme o nové rozběhnutí se, ale i nyní je důležité, abychom se dotkli i cholostivých oblastí. Eh, choulostivých zejména z hlediska Evropy a na druhou stranu otevírají eh, pro Jižní Afriku perspektivy rozvoje. Připomínám cukerní sektor, který právě v oblasti takzvaného empoweringu, to znamená posilování práv lidí, kteří si snaží založit novou existenci, hraje velkou roli a tudíž potřebují potřebujeme i zlepšené možnosti přístupu na trh. Takže musíme se do toho pustit, ale mělo by to být utvářeno tak, aby z toho vyplynul partnerský vztah. Děkuji. Nicola Rinaldi, any comments on this? Děkuji, pane Rinaldi. Chce se někdo ještě vyjádřit? Ne, nemám k tomu poznámku. Myslím si, že E, ta moje zpráva nám umožňuje se nad tím hlouběji zamyslet. E, neměli bychom směšovat ty různé dokumenty, které jsou odděleny, zejména e, otázku part, dohody o partnerství s jeho Africkou republikou. To samozřejmě musíme posoudit odděleně, ale opakuji, že tohle všechno Samozřejmě ta dohoda byla pozměněna. A teď eh, jak si vedeme to jednání v Bruselu s Pretorí. Eh, už řešíme spíše detaily, ale myslím, že by se to zasloužilo také diskusy na plenárním zasedání, abychom alespoň zúročili výsledky té naší cesty do jeho Africké republiky. Ano, děkuji. Eh, takže na našem jednání 1. a 2. prosince tohoto eh, roku eh, uzavřeme toto téma. Teď očekáváme příchod komisaře pana de Guchta, ale zatím zde není. Takže možná bychom mohli pokročit dál a pokusit se probrat ještě bod číslo 10 na pořadu jednání dohody mezi EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančních mechanismech na období 2009 až 14 a dovozu některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie. Parlament by měl diskutovat o celém tomto balíčku, vlastně dohod mezi Evropskou unii a těmito třemi zeměmi. Jednak tedy se to týká finančních mechanismů na léta 2009 až 14 a <clears throat> protokolů o některých eh, ústupcích v oblasti rybolovu pro Island a Norsko. Eh, výbor pro rybolov se už vyjádřil k této zprávě a doporučil parlamentu, aby dohodu schválil. My jsme také zodpovědný výbor a naší zpravodajkou tady je Maria Eleny Kopas SAD, takže jí tímto předávám slovo. Takže máte slovo. Σεπτέμβρη το Συμβούλιο ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για να... Děkuji. Loni v prosinci rada ukončila jednání o eh, dohodě mezi eh, těmito členskými zeměmi Evropského hospodářského prostoru a Evropskou unii. Eh, tato dohoda se týká dovozů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, zejména se týká té finanční a ekonomické nerovnováhy na to pětileté období. v ob, za období, na období 2009 až 2014, tak ta vyjednávání začala už v roce 2008. Bylo to obtížné, zejména v souvislosti s tím požadovaným zvýšením eh, toho finančního mechanismu pro Norsko, ale jak jste řekl, jedná se vlastně o čtyři dohody celkem, takže je to ten celý balík. Tam se počítá s navýšením eh, o 31 toho finančního mechanismu a také se tam eh, jak se řeší navýšení pro Norsko. To se týká například Španělska, Řecka a Portugalska, tedy zejména těchto členských zemí EU. Část se také týká obnovitelných zdrojů, ochrany životního prostředí, eh, udržitelného rozvoje a občanské společnosti a také ochrany kulturního dědictví. Eh, dohoda eh, počítá s tím, že by v letech 2011 a 2013 měl být revidován. A to je příležitost pro přijímající státy. Myslím, že musíme schválit tuto dohodu. Komise, děkuji. Nyní si vyslechneme komisi. Martina Reimann a Peter Mayer. Thank you very much, Mr. President. I'm Děkuji, já jsem Peter Mayer z DG Relax. Předně děkujeme za velmi dobrou a pozitivní zprávu, eh, kterou si velice eh, ceníme. Ne, nebudu zacházet do konkrétních otázek, nebudu plýtvat vaším časem, pouze chci říci, že jsme potěšeni, že po velmi komplikovaných jednáních se nám podařilo zajistit něco, co považujeme za podstatný nárůst finančních příspěvků z Norska, Islandu a eh, Lichtensteinska a také jsme zajistili reformu implementačních metod, takže i ve východních mechanismech, stejně tak jako v rámci EU, budou peníze vynakládány na základě programového přístupu, tím zajistíme více koherence a také větší identifikaci příjemců s těmi finančními příděly, které obdrží. Děkuji vám. Děkuji. Chtějí se vyjádřit ještě další členové výboru? Ne, žádné další žádosti o slovo nevidím paní Eleny. Jestliže s tím souhlasí všichni stínoví zpravodajové, tak můžeme pokračovat v práci na této dohodě na doporučení. Dobře, děkuji. Tím eh, jsme dospěli ke konci bodu číslo 10 právě včas na to, abychom přivítali pana komisaře de Guchta který právě dorazil. Cílem a důvodem přítomnosti pana komisaře je prezentace komunikace, respektive sdělení o obchodní politice, které bylo právě čerstvě vydáno. Ukazuji vám tím titulní stranu. Jde o růst jako hlavní složky eh, strategie EU 2020. To je teda obchodní aspekt strategie 2020. Jedná se o první politické prohlášení o obchodu za mnoho let eh, od existence globální Evropy. Evropská obchodní politika má být taková, aby podpořila udržitelný růst, aby zapadala do strategie 2020. Toto byla velmi krátká prezentace, krátký úvod. Budeme mít ještě další příležitosti k diskusi o obchodní politice, zejména v souvislosti se zprávou Taně Kaspary o této věci, ale dovolte, abych na tomto místě poděkoval panu komisaři de Guchtovi za jeho rozhodnutí navštívit náš výbor a vůbec poprvé veřejně představit toto sdělení. Má to symbolický i politický význam a mám za to, že to svědčí o změnách které sebou přinesla Lisabonská smlouva ve vztazích mezi komisí a Evropským parlamentem eh, ve věcech obchody. obchodu. Děkuji, pane komisaři. Eh, Máme pouze půl hodiny čas a byl bych rád, abychom eh, mohli v závěru eh, v rámci diskuse udělit slovo alespoň jednomu zástupci politických frakcí a aby eh, zbylo ještě i na vaši odpověď. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení poslanci. Teprve před pár minutami komise oficiálně při, přijala svoji eh, netrpělivě očekávanou strategii pro obchod, růst a světové záležitosti, takže ten dokument je doslova ještě teplý, ještě na něm ani nezaschla barva z tiskárny a mým cílem je vás obeznámit vlastně s obsahem této, eh, tohoto sdělení. Já jsem velmi rád, že mohu toto přednést eh, parlamentu. Samozřejmě nevýhodou je, že nejste obeznámeni s obsahem toho dokumentu, takže se rád e, ještě sem vrátím a zareaguji na vaše případné jaksi reakce a dotazy. E, dnes dopoledne se ještě e, setkám se zástupci médií a zítra večer přednesu toto sdělení evropským ministrům obchodu. Eh, tato, tento dokument vlastně zahajuje novou eh, strategii eh, obchodu, která se opírá o více než 300 komentářů, které vyplynuly z předešlých diskusí se zástupci jednotlivých výborů od členských států a také na průzkumy Eurobarometru. Eh, Evropa byla vždycky obchodním centrem a skutečně obchod je prostředkem k dosažení cíle, není sám o sobě cílem, přispívá, musí přispívat jaksi k růstu, prosperitě a regionální integraci, alespoň Eh, tak tomu bylo v uplynulých 60 letech od založení Evropské unie. Eh, externě je to také eh, způsob, jak podporovat cíle Evropské unie, třeba tím, že zajistíme, že téměř všechny dovozy z nejchudších zemí světa nejsou tedy zatíženy cly a kvótami, nebo tím, že zajistíme, že partnerské země respektují standardy ochrany životního prostředí nebo práva pracujících pracujících, alespoň základní práva. Takže eh, obchod je důležitý, je důležitý, protože je dobrý pro Evropu, pro evropské spotřebitele, podniky a pracující, stejně tak, jako je dobrý pro lidi a země z celého světa. Ta eh, revidovaná obchodní evropská politika se opírá o úspěšnou eh, globální evropskou strategii z roku 2006, takže tam můžeme spatřovat kontinuitu i do těch nadcházejících letech. Musíme v první řadě dodržet ty již uzavřené dohody a zároveň se jaksi nepolevující eh, energií se snažit překonávat ty zůstávající bariéry eh, obchodu a eh, investice. Ovšem samozřejmě svět se od roku 2006 změnila, naše politika na to musí zareagovat. Především v době ekonomické krize musíme zintenzivnit své úsilí a musíme zajistit, aby obchod vytvářel více pracovních míst. To je eh, jaksi úkol číslo jedna pro obchodní politiku. Mm, ten obchod musí být východiskem ze současné hospodářské krize. To je také zahrnuto v podtitulu toho sdělení, který zní obchodní politika jako klíčový prvek Evropské strategie pro rok 2020. Za druhé, Lisabonská strategie vlastně eh, eh, vytváří nový institucionální rámec, Eh, ta skutečnost, že jsem tady s vámi dnes a vlastně poprvé prezentuji tu renovou, eh, revidovanou obchodní strategii, odráží posílenou roli Evropského parlamentu v oblasti obchodu. To je velmi významná změna a ta podle mě je funkční, protože s vámi spolupracujeme na eh, různých tématech, které se týkají Jižní Koreji, Západního Balkánu a dalších investic a podobně. Pane předsedo, chtěl bych zdůraznit šest aspektů té eh, revidované politiky. Za prvé, musíme dodržet ty závazky, které jsme už přislíbili. To znamená, že v nadcházejících letech budeme muset splnit několik obchodních, velmi ambiciozních dohod, buď multilaterálních v rámci kola z Doha nebo bilaterálních s různými partnery z rozvojových i rozvinutých zemích z různých částí světa. Samozřejmě dodržování těch smluv je sdílenou eh, zodpovědností eh, těch smluvních stran. Eh, za prvé přísluší komisi jako vyjednavači, ale vy a rada musíte také hrát svoji úlohu. Vzhledem mé mého bývalého angažmá zde v tomto parlamentu, tak naprosto chápu a podporuji eh, to, abyste byli patřičně informováni ve všech fázích eh, to těch vyjednávání. Za druhé, musíme prohloubit mm, své eh, obchodní a investiční vazby s našimi hlavními obchodními partnery, eh, se Spojenými státy Čínou, Japonskem a Ruskem v rámci diskusích o strategickém eh, partnerství. Musíme se snažit překonávat netarifní bariéry obchodu a investicí. Samozřejmě je velmi Eh, obtížné a naléhavé zajistit, aby ta stávající fóra, jako třeba eh, <clears throat> ekonomický dialog na vysoké úrovni s Čínou nebo transatlantická ekonomická rada se Spojenými státy a tak dále, aby skutečně eh, anticipovali ty nadcházející problémy a také se, jak se chopili těch současných problémů. Obě fóra budou zasedat letos v prosinci a ve světle té zkušenosti můžeme nějak utvářet eh, naše vztahy s těmito klíčovými problémy. Eh, globální eh, problémy trhu se vyvíjejí, mění a my na tyto změny musíme reagovat. Musíme odstraňovat regulatorní překážky, musíme zajistit přístup na trh pro služby a investice, musíme jak se otevřít veřejné zakázky, musíme lépe chránit duševní vlastnictví a musíme zajistit spolehlivější dodávky surovin a energií. <clears throat> musíme jak si pokročit eh, s multilaterálními a bilaterálními dohodami s našimi strategickými partnery tak, aby evropské HDP bylo o procento vyšší v roce 2020. Za třetí musíme samozřejmě využít naše politiky k tomu, abychom mobilizovali růst a tvorbu pracovních příležitostí. Globalizace už stírá hranice mezi vnitro, vnitrostátní a zahraniční politikou. Uh, Eh, takže ta pravidla, která si nastavíme doma, ovlivní naši konkurenceschopnost v zahraničí. A ta nově ustavená externí služba by nám měla eh, v tomto úsilí pomáhat. Eh, například v oblasti zadávání veřejných zakázek bychom měli usilovat o to, abychom měli stejně svobodný přístup k veřejným zakázkám našich partnerských zemí, jejichž firmy už mají přístup na evropský trh. Za čtvrté, zahraniční investice jsou motorem tvorby pracovních míst jak v EU, tak v zahraničích. Více než 4,6 milionů lidí pracuje pro americké a japonské firmy jenom v, uvnitř Evropské unie. Eh, takže musíme vyjednat eh, jaksi vhodná eh, ustanovení o investicích s těmi klíčovými obchodními partnery, zejména s Indií, Kanadou a Singapurem, kde už ta jednání jsou docela pokročila. Samozřejmě ehm, rádi si vyslechneme ty vaše návrhy na to, jak by tato jednání měla být vedena. Za páté navrhuji asertivnější přístup k prosazování obchodních dohod s využitím všech možných prostředků, aby tedy ta eh, stejná pravidla byla férově aplikována na všechny smluvní strany. Naším cílem není dohodu podepsat, ale zajistit, aby byl, dos, byl dosažen plný potenciál eh, této dohody. Eh, Evropa je proti protekcionismu a musí se stavět proti protekcionistickým opatřením jiných zemí. A konečně obchod musí být inkluzivní tak, aby všichni eh, mohli těžit z plodů globálního hospodářství. To se týká jak Evropské unie, tak eh, rozvojových zemí, kde musí být obchod jaksi se rozvíjet ruku v ruce s hospodářským eh, rozvojem, integrací a eh, tvorbou regionálního trhu. Takže co můžete očekávat od nadcházejícího roku? Za prvé budeme pokračovat na brzkém uzavření jednání z Doha Doufáme, že už tento týden na samitu G20 zazní jasný závazek, abychom uzavřeli eh, tu dohodu v roce 2011. A za druhé eh, musíme se dívat už za ten rámec dohy Eh, chci ustavit eh, skupinu, která by se věnovala jednáním mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi a eh, mm, pomáhala by utvářet ten evropský pohled na, ten, na to budoucí směřování VTO po tom kolu z Doha. Samozřejmě bilaterálně musíme uzavřít dohody s Jižní Koreou, akta, a z, ze Střední Amerikou, Peru a Kolumbií. Samozřejmě důležitým partnerem je pro nás Indie, Kanada, Singapur, Ukrajina a Mercosur. Jsou to všecko eh, složitá jednání, některá i politicky ožehavá, ale všechna by mohla být uzavřena už v roce 2011. Také Doufám, že budeme eh, zahajovat také bilaterální jednání s některými partnery z asociace jihoazijských národů, jako je třeba Malajzie nebo Větnam. A za čtvrté, eh, komisař Michel Barnier a já v druhé polovině příštího roku, eh, jak si předestřeme nějaké návrhy, které se týkají toho, jak naše vnitřní a zahraniční politika, jak se spolupracuje na podpoře eh, obchodu a otevřeného trhu. A za páté, pokud jde o <clears throat> rozvoj, tak chceme reformovat ten systém eh, obecních eh, preferencí a mm, chceme také eh, ukončit, už tedy dotáhnout do konce dohody o ekonomickém partnerství se zemí Afriky a Tichomoří. A za šesté Eh, ta zelená kniha se týká zlepšení těch eh, kontrol eh, na vývozu a také samozřejmě tam je to sdělení viceprezidenta Tajanyho, které se týká podpory opatření na pomoc malým a středním podnikům globalizace samozřejmě skýtá celou řadu možností a příležitostí těmto zemím, aby uspěli i na tom vnitřním trhu. A konečně chceme eh, připravit roční zprávu eh, o eh, bariérách obchodu a investicím, takže my, tedy my i vy a tento výbor budeme opravdu mít eh, mnoho práce v roce 2011. Každopádně se těším, že budu eh, spolupracovat s tímto výborem. Já vím, že vy teď teprve jste dostali ten dokument do ruky, ale samozřejmě rád mezi vás znovu přijdu a budu s vámi o tomto dokumentu diskutovat. Děkuji. Děkuji, Pane komisaři, to je skutečně velmi náročná agenda na, eh, na další léta. Jak jsem předeslal, záměrem bylo naslouchat panu komisaři a jeho prezentaci o obchodní politice komise. Takže záměrem eh, není vést rozsáhlou diskusi o obchodní politice Evropské unie. Nicméně domnívám se, že bychom si měli vyšetřit jistý čas, 10-12 minut k první reakci, velmi krátké s tím, že každý z zástupců politických skupin bude mít dvě minuty. Takže začnu EPP Danielem Gasparim. Máte-li otázku stručnou, připomínku, komentář, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, já jsem si právě zpomalil trochu své hodinky, aby ty dvě minuty mi ubíhaly pomalej. Ale legrace stranou. Děkuji mnohokrát panu komisaři za návštěvu parlamentu, aby představil svou novou praz, politiku a agendu. To velice vítáme a děkujeme vám. Můj dojem je, že ta strategie je vlastně pokračování stávající strategie Global Europe a vy jste ji, myslím, doplnil o body, které jsou podstatné díky Lisabonské smlouvě a sice nové pravomoci Evropského parlamentu a dále další témata o zahraničních přímých investicích a tak dále. Ale já bych si byl přál, abychom se ještě více soustředili v posledních eh, letech eh, nejenom na vypracování strategie Global Europe, ale také na její provádění. Já mám dojem, že za, v, tý, ta, v rámci té poslední strategie, za kterou vy nemůžete, ale vaši dva předchůdci, jsme si sice vytkli velmi dobré cíle i zde v parlamentu, jsme dosáhli o tom konsenzus, ale v dosahování těch cílů jsme byli slabí. Ani ve VTO jsme nepokročili vpřed, ani eh, jedna dohoda o volném voľném obchodu nevstoupila zatím v platnost. Nadále panuje situace, že transatlantická spolupráce se také velice nepohla vpřed a, také se nám nepodařilo interní a externí politiky lépe sladit, proto jsem velmi vděčný, že jste právě avizoval ve spolupráci s příslušným komisařem pro vnitřní trh tato témata opět nastolit a také otázka, jak naši obchodní partneři provádějí závazky, k nimž se zavázali. To budou témata dalších e, let a děkuji, že jste se tomu věnoval, ale základní Základní otázka je, zdali se jedná o obchodní strategii nebo obchodní taktiku. Co tím míním? Obchodní strategie eh, je o tom, jak eh, bude náš svět nikoli zítra, ale za 10 až 20 let eh, vyhlížet. Po mém soudu je klíčové, zdali ta strategie, kterou jste nám dnes předložil, se tomu skutečně věnuje, se toho dosta, dostojí, jaké budou výzvy, jak se my Evropská unie musíme chovat v nové, v v novém eh, globalizovaném eh, světě. Zdali naše strategie budou platné i za několik let, nebo je musíme upravit. A proto mojí povinností zpravodaje v parlamentu je eh, sednout si záhy se svými stínovými zpravodají za jeden stůl. Například bych je chtěl již nyní pozvat ve Štrasburku k prvnímu jednání, protože i my v parlamentu potřebujeme souhru institucí a souhru eh, frakcí. A já se zasadím o to, abychom jako parlament nalezli přiměřenou odpověď na vaši strategii. Tudíž v tomto duchu děkuji za vaši první prezentaci a těším se na plodnou diskusi o ní v parlamentu. Děkuji. Děkuji. Jménem SND Kadirari Harif. Děkuji. Pane předsedo, děkuji také pane komisaři, že jste přišel mezi nás. Eh, děkuji, že jste nám představil tento eh, dokument. O něm nebudeme zahajovat rozpravu teď hned, ale přeci jenom pár otázek z mé strany. Ehm, hovoříte tady o úspěchu či neúspěchu toho dokumentu Global Europe, globální Evropa a vzhledem k těm prioritám, které eh, v tom textu byly definovány. Zejména k tomu výběru nebo k té volbě eh, v otázce služeb. Služby to byla naše priorita, protože tady spatřujeme potenciál pro tvorbu pracovních míst a zatím jsme nějak, jak se nemáme žádná data o tom, jak ta strategie pokračuje, jestli pokračuje nebo ne. Um, ptáme se, jak, jak se začlenit tu obchodní politiku eh, do těch obchodních vztahů. Já si myslím, že tady je velká příležitost pro tvorbu nových pracovních míst a měla by to pro nás být priorita. Další otázka spíše už faktického rázu. Hovořili jsme tady o transatlantických vazbách. Jak analyzujete dopady té eh, politické změny ve Spojených státech, tedy změny ve složení eh, amerického eh, senátu a jak to tedy ovlivní vztahy s Evropou a s jinými oblastmi světa? Um. Děkuji. Robert Study, ECR. Děkuji, pane komisaři, děkuji za návštěvu. Tři body. Za prvé, jestliže mm, myslíte skutečně eh, boj proti protekcionismu v EU vážně, což je nasporně správné, netarifní eh, překážky, antidumpingová legislativa, to je jasné. Ale jestliže to myslíte vážně, tak kdy počítáte s revizí mechanismu eh, obranného obchodu? Za druhé, e, zmínil jste také služby. Vidíte, že dojde k jakému si přehodnocení Doha? Já myslím, že většina z nás je spíše nakloněna multilaterálním než bilaterálním dohodám, byť ty první jsou složité, ale jak předpokládáte další pohyb Doha? A za třetí, změny ve Spojených státech eh, v um, sněmovně reprezentantů. Ve sně... Eh, myslíte si, že to bude mít dopad na budoucí obchodní vztahy, protože kdykoliv jsme se setkali um, s nimi v Hongkongu, Doha a tak dále, v Spojených státech, zdá se, je vůdcem. Myslíte Myslíte, že nyní zaznamenáme, zaznamenáme změnu politiky? Cítíte tu změnu již? Děkuji. Děkuji a nyní za GUE John Higgins. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, mám dvě otázky na vás. Hovoříte o větším počtu pracovních míst a růstu, ale komise EU je ostrovem dnes podpořit katastrofální politiku irské vlády, mm, eh, dále uvolňování peněz daňových poplatníků na záchranu bank, zatímco skutečně obětujete eh, životní úroveň pracovníků, pracujících a veřejné služby. Jak toto ladí s vaším závazkem vytváření více pracovních míst? Jak to bude pohánět rozvoj? A podobně ve Španělsku, v Řecku, v Portugalsku a v jiných zemích to bude mít dopad. A jak váš závazek vytvářet pracovní místa ladí s komisí, která chce um, skutečně jak si zkrátit um, dosah um, bankéřů, spekulantů a tak dále, kteří brzdí ekonomiku a kteří naopak um, napomáhají uh, růstu nezaměstnanosti. Nevidíte v tom uh, protimluv? Miliony pracovních míst jsou nyní potenciálně nebo v současnosti obětovány uh, tomu, že eh, poskytujete více práv eh, bankéřům, finančníkům, spekulantům, kteří eh, žralokům tohoto typu, kteří budují pouze svou infrastrukturu. Za druhé, vy jste se zmínil také o lidských právech jako o jednom aspektu obchodní politiky Evropské unie. Mohu se teda zeptat, proč vás váš šéf, předseda Barroso, před dvěma týdny, když se setkal s prezidentem Kazachstánu, panem Nazarbájevem, proč vydal sdělení, ve kterém skutečně jak si vítal tuto odpornou diktaturu v rámci EU a ani e, jednou nezmínil kritickou zmínku o e, drakonských e, poměrech v Kazachstánu Eh, pokud jde o pošlapávání eh, práv pracovníků, lidských práv, systematické brutalitě ve vězenství. To eh, vše bylo předloženo jako důkazy předsedovi Barosovi. Ani jedno slovo o tom nestratil protože mu šlo pouze o obchod s Nazarbajevem a Kazachstánem. Je to proto, že Evropská unie chce plyn, chce ropu. Řečník je přerušen, bohužel nerozumíme. Uh, William Dartmouth from the EFE. Um, je tady pan Sparozy za naší frakce, takže předám slovo jemu. Presidente, ringrazio il commissario per la sua Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, eh, za to, že jste přišel. Já bych chtěl vznést jednu otázku. Eh, není to k vaší prezentaci, je to obecně. Je to otázka, proto protože pan komisař hovořil o pracovních místech a já bych chtěl eh, hovořit o produkty z Pakistánu, eh, zemi, která byla stižena přírodní katastrofou, tak bych chtěla, aby byla omezena cle při dovozu z této země. Eh, měli bychom podporovat země, které mají problémy má to dopad na naše ekonomiky, na evropský průmysl, eh, který může trpět v důsledku eh, této, tohoto opatření eh, na pomoc Pakistánu. Takže může to způsobit ztrátu pracovních míst v Evropě. Například na severovýchodě naší země Eh, jsou podniky, které mohou být eh, postiženy těmito opatřeními. Čili na jednu stranu chceme pomáhat zemím postiženým přírodními eh, pohromami, ale musí to mít také dopad u nás. Děkuji. Ještě tady máme další přihlášky do diskuse, ale uděluji vám pouze jednu minutu, bohužel. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, hovořil jste o evropském sousedství FTAs a zmínil jste se o Rusku, eh, Rus, členství eh, Ruska ve VTO, co by klíčový krátkodobý cíl či priorita. Eh, Zmínil jste se také o Ukrajině a Gruzii. Rozsáhlá dohoda o volném obchodu by měla být součástí asociační dohody. Eh, Gruzie čeká již na tento signál i Ukrajina eh, od Evropské unie. unie. Takže co by mohli očekávat v tomto ohledu v nejbližší budoucnosti? Pane komisaři, opět máte slovo. Prosím teda o vaši odpověď na tyto dotazy či komentáře. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, pane Kaspári, že máte pravdu, že lze popisovat krásnou strategii i taktiku, ale o co ve skutečnosti jde, je provádění v praxi a proto kladu na to i tak velký důraz na provádění toho, co dojednáme. To je ta hlavní priorita protože mm, musíme bráni, být bráni vážně. Svět by měl pochopit, že když něco dáme na papír, tak mm, vycházíme z toho, že všichni tomu musí dostat. To není vždy snadné, ale určitě jsme v rámci DigiTrade zařízení na to, to dosáhnout a budeme se na to koncentrovat. Tento dokument je o strategii a snaží se zjistit, jaká situace bude panovat na planetě za pět, deset let. Nyní se musíme mm, jaksi umístit, najít svou pozici v tom systému. A o tom ještě bude mnoho diskusí mezi interní, o interních a externích aspektech naší politiky. Obchodní politika musí být zakotvena mm, v dění jednotného trhu a přidaná hodnota strategie 2020 je toho součástí a tady to budeme muset také provádět eh, k našemu vlastnímu prospěchu. To nedá, neděláme vždy s Lisabonskou strategií. Ta je velmi dobrá, když si to přečtete, ale musíme dospět k závěru, že mnoho z toho, co jsme sepsali, jsme nikdy nezrealizovali. Takže tady jde o provádění interně i externě uvnitř i vně EU. To je uhelný kámen naší strategie. Ehm, vztah mezi průmyslovou politikou a obchodem ano. E, to spadá do e, kompetence kolegy Tajányho. Jak jsem nastínil během své prezentace, v příštím roce budeme spolupracovat o, na tedy sdělení o pozici malých a středních e, podniků na světovém trhu. A je také na komisi, aby měla jasnou průmyslovou politiku Nebudu tady hovořit o politických aspektech této politiky, protože to není v mé kompetenci, ale je jasné, že tam je velmi těsná vazba na obchod a konec konců podívejte se na členské země, které si stojí nejlépe, pokud jde o vývoz. Je to právě proto, že měli velice jasnou průmyslovou politiku takže ne, ne, nepublikovali možná si dokumentů, ale to, co měli, hlavně uváděli do praxe. Pokud jde o dopad těch e, voleb do tedy amerického senátu, do té sněmovny reprezentantů, e, četl jsem e, celou řadu článků, které byly dosti rozdílné v tom svém hodnocení. Příští měsíc odcestuji do Spojených států, takže myslím, že si udělám jasnější představu, aspoň o té atmosféře, která tam panuje. Ale já si myslím, že se ta atmosféra zase tak moc nezmění, protože eh, Capitol Hill se staví poměrně zdrženlivě k tomu mezinárodnímu obchodu. Eh, tam jsou obě dvě ty velké americké strany mají tendenci, mají sklony k protekcionismu ty takzvané čajové dýchánky, tea parties, jsou velmi protekcionistické, ne přímo izolacionistické, takže myslím, že nemůžeme od kongresu čekat nějaký průlom, eh, buď směrem k jak se tomu volnému obchodování, mezinárodnímu obchodu a tak dále. Směrem k uzavření toho, těch jednání z Doha. Myslím, že ten nátlak budou muset vyvíjet jiní, zejména Evropská unie a někteří další účastníci toho jednání G20 a jsem opravdu zvědavý, k čemu tam dojde a k čemu tam nedojde. Takže potom soulu si to budeme muset všecko zhodnotit a možná budeme muset zvážit svolání ministerské schůzky na úrovni G5 která vlastně už by se to asi nestihlo do konce letošního roku, ale alespoň na začátku příštího roku, tak, abychom eh, posunuli ku předu tato multilaterální jednání. Pane Sterdy, nemáme v úmyslu teď nějak měnit eh, ten systém, protože upřímně řečeno, už teď máme plno práce s tím, co hodláme eh, udělat a nevidím tady nějaký bezprostřední užitek. Myslím si, že eh, těch svých cílů můžeme dosáhnout s těmi stávajícími mechanismy. Důležité je, aby tak rozhodnutí komitologie o té eh, dohodě o ochraně obchodu jak jsem byla dodržena, doufám, že nás tady podpoří parlament, aby se tady nerozhodovalo eh, pouhou eh, prostou většinou, ale myslím si, že těch svých záměrů můžeme eh, dosáhnout i s použitím těch mechanismů, které máme teď. Myslím si, že měli bychom nejprve dokončit to kolo jednání z Doha, protože nemůžeme prostě dělat všecko najednou. Může se podařit v Doha oblokovat tu kapitolu eh, o službách? Ano, myslím si, že ano. Ale v zásadě si myslím, že Doha se zablokovala proto, že tady je jeden velký partner, který není přesvědčen, o tom, že je Doha užitečná. Tam je nějaký pádný důvod. Kdyby G5 byla užitečná, že, eh, přesvědčena, že je to užitečné, stále by mohly mít ještě rozdílné názory o tom, jak by to bylo nejužitečnější pro ně a o tom by se vedla jednání. Ale ten hlavní problém tkví v tom, že jeden velký problém, tedy Spojené státy, nejsou přesvědčeny o tom, že je to užitečné. My se samozřejmě snažíme přesvědčit, že by to i pro ně bylo užitečné. Musíme se snažit, jak si toto prosazovat na Capitol Hill, v Bílém domě a tak dále. Myslím si, že ta dohoda je možná, ale nejprve musíme dosáhnout základního porozumění v tom, že to je něco, co máme udělat, že si máme sednout za stůl a máme vést ta jednání a tak tomu zatím není. K tomu americkému kongresu jsem se, myslím, už vyjadřoval. Pane Higginsi, eh, vždycky mě velice zajímají vaše otázky, to musím upřímně říct. A rád bych se také vyjádřil k té Eh, záchraně bank na Irsku, ale nejsem si jistý, zdali to má nějakou návaznost na tu moji prezentaci, kterou jsem tady dnes měl. Ale chtěl bych říct jenom, že než jsem začal pracovat v Evropské komisi, tak jsem pracoval jako minister zahraničí ve své zemi a samozřejmě jsem se také zabýval hospodářskou krizí a finanční krizí a je samozřejmě nesmírně složité pro vládu nezachraňovat své vlastní banky, protože když to neuděláte, tak samozřejmě nastane hospodářský krach a eh, ten účet za to je možná ještě horší, než když právě poskytnete těm bankám eh, ty finanční prostředky na eh, jejich záchranu. Možná, že je to příliš zjednodušené, tak jak to říkáte, mávnout nad tím rukou, dobře, tak nechme ty banky zbankrotovat, ale přece víme, k čemu by to vedlo. A je to samozřejmě volba, je to volba, irské vlády, ale sám si můžete klást otázku, jestli mají vůbec na výběr, jestli mají jinou možnost. Pokud je o ten Kazachstán a otázku lidských práv, já jsem byl v Kazachstánu několikrát. Kazachstán rozhodně není demokracie západního typu. A v nadcházejících deseti letech určitě nebude. Ale na druhou stranu není ani pravda, že by nedělali vůbec nic v této oblasti. Například pokud jde o náboženství. Teď například mají e, předsedu e, OBS. E. Já sám jsem tam, a, takže jsem asi sám jsem se kladl otázku, jestli by to bylo vhodné nebo ne, ale myslím si, že nakonec to eh, rozhodnutí bylo správné a pokud chceme, aby tato organizace byla relevantní i v budoucnosti, tak musíme to předsednické křeslo někdy uvolnit i jiným zemím, nečlenským zemím EU. Eh, e a v některých oblastech, jak si dosahují pokroku, v jiných ne. Je pravda, že mají velké zásoby Eh, zemního plynu, ale zemní plyn určitě se nachází i v jiných zemích. Nemůžeme říct, že bychom jaksi nemohli žít bez Kazachstánu a je každopádně dobré nezáviset jenom na jedné zemi, jenom na jednom dodavateli zemního plynu. Takže eh, jak si ten obrázek je složitější než eh, tak, jak jste ho načrtl vy. Ale nicméně mám vaše dotazy vždy velmi rád. Pane Spirone, Pakistán. O tom jsme již mnohokrát diskutovali. Ostatně musím odejít za několik minut. Ve 12 mám prezentaci. Takže to, co navrhujeme, je kompromis. A nejlepším důkazem, že je to kompromis, je, že s tím nikdo není skutečně velice spokojen. Ani Evropané, ani Pakistánci. A nyní je na radě a parlamentu, aby učinili rozhodnutí. Evropská rada nás požádala o předložení návrhu. E, my jsme návrh předložili, který je um, umírněný, ale i věcný, takže o to šlo. Já si myslím, že dopad na evropskou ekonomiku a na zaměstnanost v Evropě je výrazně nadsazený, protože to pouze bude mít Um, dodat eh, důsledek ve výši 15 milionů eur v importech. Jestli to vytvoří 100 tisíc pracovních míst, tak to není tak moc. Paní Andrikiene, eh, Rusko, stále ještě máme určité problémy ehm, eh, s Ruskem, pokud jde o přistoupení k VTO. Během krize eh, jsme zaznamenali řadu protekcionistických kroků z strany Ruska, takže ještě problémy budou právě proto, že nemuseli respektovat ehm, zásady VTO. Ale my teda máme v tomto zásadní problémy s Ruskem, pokud jde o vývozní celní přirážky Gruzie. Ukrajina v Gruzii jsem byl eh, před deseti, deseti dny a také musíme dospět k dohodě s Gruzí a Ukrajinu jsem navštívil před několika dny. Eh, oni skutečně učinili nedávno pokroku, pokud je o určité standardy, ale ještě mnoho zbývá. Také existují určitá kapacitní omezení. Jejich kapacita je omezená. To znamená, že my nemůžeme pouze jednat za sebe, ale musíme jim poskytnout i technickou podporu na vlastní jednání. Takže není to jednání dospět, se, dospět během krátké doby eh, k rozsáhlé dohodě o volném obchodu. Také s Ukrajinou jsme jednali, měl jsem rozhovor s ministrem Azarovem v Kijevě. Není, nezáleží vše na nás. Ehm, chceme být pružní, ale i oni musí splnit své domácí úkoly. Děkuji, pane eh, komisaři. Děkuji za vaši prezentaci, za eh, účast v diskuse. Skutečně eh, to stálo za ehm, to 15-minutové prodloužení této naší diskuze a setkání s vámi. Děkuji. So let's move it Takže pokračujme dále k dalšímu tématu. Jedná se o téma, respektive bod číslo 9, uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů. A prosím o vaší pozornost. Ti, kteří opouští sál, prosím, učiňte tak co nejrychleji. And please don't hold, do not hold conversations in the room o klid v sále. So, item number nine. Bod číslo 9. Uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů. Půjde o návrh zprávy Janika, eh, Janika Jadota o určitých finančních pravidlech a tak dále a jejich e, zakomponování do evropského práva. My jsme příslušným výborem. Naším zpravodajem je, jak jsem již uvedl, Janik Žado e, z frakce Zelených. E, Janiku, máte slovo. Kadire, prosím o pozornost. Pane Žadol, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, blížíme se ke konci eh, toho procesu přeskumu ze strany parlamentu této, eh, tohoto legislativního dokumentu. Vy jste to připomněl. Je to jaksi součástí těch nových pravomocí parlamentu vyjadřovat se také k těmto eh, směrnicím OECD, které se týkají eh, vývozních eh, úvěrů. Máme také schůzku stínových zpravodajů. Chtěl bych jenom tady zdůraznit několik bodů tohoto dokumentu a trošku to ozřejmit. Byla podána celá řada pozměňovacích návrhů, tomu návrhu komise. E, ty pozměňovací návrhy se týkají výlučně e, těch dodatečných žádostí ve věci reportingu. Otázka nestojí tak, že by tady měly vznikat nějaké administrativní výlohy pro ty členské státy a ty jejich vývozní agentury. Cílem není uh, tady vymýšlet nová kritéria pro ty vývozní agentury, ale máme za to, že po finanční krizi tady panují jaksi vážné obavy, které vyjadřují evropští občané, kteří chtějí být lépe informováni o veřejných financích. A v kontextu opravdu vážné rozpočtové krize členských zemí si myslíme, že je naprosto eh, jaksi klíčové, abychom vnesli větší transparentnost do činnosti těchto agentur, které um, tedy vyřizují vývozní úvěry a aby tedy tyto agentury musely informovat Evropskou komisi o své činnosti. Teď trochu konkrétněji. Například víme, že v těch výpočtech rizik v některých projektech se nezmiňuje pouze tedy obchodní riziko a e, také politické riziko. Víme, že u určitých projektů, e, které e, čerpají tuto podporu, existují také sociální rizika a rizika pro životní prostředí. Takže Eh, si tady vyžadujeme. Eh, znovu nás k tomu, jak si vede naše úsilí o transparentnost a dobré řízení těchto agentur, takže bychom chtěli mít informace o tom, jak jsou tyto úvěry vypočítávány a jaká rizika jsou jak se zahrnutá, krytá těmi pojistkami. Eh, potřebujeme také nějaký nástroj, který by byl eh, opravdu transparentní. A ten druhý blok pozměňovacích návrhů, které navrhujeme, je, jak si sladit práci těch agentur pro vývozní úvěry s politickými cíly Evropské unie eh, v rámci Lisabonské smlouvy a v rámci eh, cílů různých norem pro ochranu životní prostředí, různých sociálních norem a tak dále, které Evropská unie hájí, stejně tak jako třeba některé jiné země G20, jako jde třeba o dotace pro fosilní paliva a tak dále. Tady eh, musíme hovořit jasně. Nejde tady o to, abychom eh, zřizovali nějaké nové ehm, jaksi, eh, továrny a podobně, ale jde pouze o to, aby ty stávající agentury pro vývozní úvěry pracovaly transparentně A to samozřejmě platí pro všechny instituce, tak aby se parlament, rada a e, komise mohly e, ujistit o tom, že podporujeme cíle, které odpovídají evropským cílům. Možná jste si všimli ve zprávě, kterou navrhujeme, že tam je také ten eh, delegační akt pro Evropskou komisi. Já jsem pro, abychom neměli, abychom pravidelně nemuseli eh, schvalovat pokaždé návrh komise, když chce jaksi transponovat do evropské legislativy eh, směrnice nebo doporučení OECD. Ale pokud jde o vztahy mezi radou a parlamentem, pokud parlament bude mít lepší a transparentnější informace o fungování těch vývozních agentur, budeme budeme jak se souhlasit s tím snadnějším, s tou snadnější transpozicí doporučení OECD. Například eh, víme, že eh, se teď vyjednává o doporučení pro rok 2011, takže hodně z toho, o čem teď hovoříme, je právě tématem těch jednání eh, v rámci OECD. Protože my chceme tedy větší transparentnost a jak si na výměnu, výměnu navrhujeme snadnější transpozici doporučení OECD. A myslím si, že bychom měli se do těch vyjednávání zapojit. A poslední bod, pane předsedo, hodně tady hovoříme o Číně, o významu Číny. Zdali by nebylo jaksi Eh, kontraproduktivní, eh, jak si zvětšit transparentnost práce těchto agentur, když nemáme moc informací o tom, co ve skutečnosti Číňané dělají. Zejména teď, když je Čína poměrně agresivní na mezinárodním poli. Také pomocí podpory eh, exportu a průmyslu. Takže když Evropská unie přiměje Čínu k tomu, aby přijala kritéria vytvořená v rámci OECD, tak jedině tak by mohla Čína změnit tento eh, stále neprůhledný sektor. Závěrem bych chtěla říct, pane předsedo, že bychom měli vyžadovat více demokratické kontroly eh, a lepší kontrolu nakládání s evropskými veřejnými prostředky. Musíme zajistit, aby ty naše cíle v oblasti eh, ochrany lidských práv, životního prostředí, sociálních standardů byly reflektovány v těch projektech, které podporují eh, agentury pro vývozní úvěry. Děkuji. Děkuji, Janiku. A nyní si vyslechneme komisi. Werner Schulz je zde za komisi a zejména prosím k pozměvacím návrhům zpravodaje. Především bych chtěl zdůraznit, že komise zcela sdílí názor zpravodaje, že je zde potřeba, abychom měli důkladnou důkladný dozor na touto politikou a současně musíme optimálně využívat stávajících nástrojů a nesmí docházet ke zdvojování nebo vytváření dodatečné administrativní zátěže pro e, zainteresované účastníky. Myslím, že pro nás Nejdůležitější otázkou je otázka transparentnosti a eh, výkaznictví, podávání zpráv. Komise sdílí zcela myšlenku, že bychom měli vypracovat žádný e, mechanismus pro tento účel. Mám ale dojem, že stávající pozměňovací návrh snad bude muset být podroben ještě určitému doladění z hlediska praktického i technického, odborného. Například e, nejde o oblast politiky, kde by komise měla implementační roli pokud jde o evropský rozpočet. Je to spíše věcí rozpočtu členských států jednotlivých, takže pro nás je obtížné eh, podávat zprávy o operativní stránce věci. To musí přijít eh, ze strany členských států, teda rady. Na druhou stranu budeme více než ochotní poskytovat pravidelné zprávy o tom, co se děje při dojednávání pravidel ve všech těchto příslušných politikách, teda jednání VTO, otázky v otázce státní pomoci, vývozních <laughs> úvěrů a tak dále. Ale opakuji, je zde nutnost aby se i členské státy nad těmito aspekty zamyslely tak, aby to nabylo správné a vhodné formy. Druhý bod otázka standardů. Chci vám ještě jednou připomenout, že OECD má tu strukturu, že na straně jedné je zde dohoda a na straně druhé doporučení politiky OECD, které mají reagovat na většinu politických otázek, které právě v diskusi zazněly. Nemůžeme zcela ignorovat toto oddělení nástrojů a proto bychom navrhovali, abychom se co nejvíce pokusili přetavit naše přání, i pokud jde o evropské standardy do praxe, například společný přístup, Common Approach, to je nejmocnější nástroj v tomto ohledu, již nyní zahrnuje Eh, ustanovení, které nám umožňuje stanovat takzvané benchmarks v rámci Evropské unie. Takže my se domníváme, že v rámci té průběžné revize toho nástroju, nástroje budeme naléhat na zachování tohoto ustanovení, které mm, již pomohlo vyřešit řadu problémů v tomto nástroji dojde také k doplnění o specifické politické ustanovení o lidských právech. Takže opět tento nástroj se může vyvíjet a bude vyvíjet směrem, který je žádoucí i e, na politické úrovni. A závěrem, byť se jedná o odbornější otázku, e, zdůrazňujeme nutnost zvážit abychom měli v budoucnu k dispozici nástroj takzvaného delegovaného aktu pro technický přenos pravidel. Tento delegovaný akt neznamená, že ani Evropský parlament, ani Rada by se měli vzdát eh, politické moci. Eh, ne, je to pouze mandát pro komisi, mm, který oprávňuje provádět technické aktualizace a současně obě zmíněné instituce mohou kdykoliv zrušit tento delegovaný akt bez zdůvodnění. A eh, cokoliv by komise v rámci tohoto aktu implementovala a přetavila do evropského práva, může být napadnuto do dvou měsíců, respektive s prodlevou dobu dvou měsíců, takže to není určitě nic, co by jaksi uvedlo um, souhru institucí do nerovnováhy. Děkuji. Vzhledem k nedostatku času Prosím o stručné vyjádření pana Gaspariho. Vážení kolegové, kolegyně, srdečné díky za práci zpravodaje, který se velmi intenzivně zabýval tématem a myslím, že my všichni jsme si všimli v posledních týdnech, že se jedná o velice komplikované téma. Já se domnívám, že v celé této oblasti mm, um, financování exportu potřebujeme transparentnost, ale v posledních měsících týdnech jsem se dozvěděl, že v rámci OECD a VTO bylo již mnohé učiněno ve smyslu transparentnosti v rámci, zejména v rámci těch pokynů, které máme nyní přenést do evropského práva. Již nyní na úrovni Evropské unie panují, panuje povinnost informačních práv a vyměňování informací. Již nyní máme tu takovou situaci, že v rámci OECD ekologická rizika a společenská e, rizika jsou zohledňována jednotným způsobem. Ty směrnice se orientují podle nebo se řídí zadání Světové banky nebo i Mezinárodní finanční korporace a myslím, že v rámci OECD jsme na dobré cestě. Mým problémem je spíš to, jestli by skutečně mělo být eh, naším úkolem zvyšovat dále evropskou transparenci, jak to navrhuje zpravodaj, anebo zda bychom neměli se spíše soustředit na to, aby se na jedné straně partneři v OECD konečně drželi těch pravidel a závazků, k nímž se přihlásili. Já se domnívám, že v rámci OECD jsou ještě velké rezervy. A druhý velký problém, který je neoddiskutovatelný, je, eh, jak si stojí hospodářská, celosvětová hospodářská hospodářská soutěž podniků a odvětví, když se některá drží standardu OECD jako evropská a musí ale konkurovat s jinými. Například čínskými, které se nedrží těchto pravidel OECD, ale skutečně brachiální násilím si otevírají nové trhy, prolamují se do nových trhů, byť odporují základním hodnotám. Já tady nechci rozměňovat eh, směrnice či vodítka OECD. Naopak byl bych vděčen, kdybychom je mohli celosvětové prosazovat, ale z pozice EU myslím, že nebude velmi účelné, abychom ještě více zpřísňovali pravidla platící pro nás a transparentnost. A na druhou stranu to budou zneužíván, bude zneužíváno zeměmi nebo regiony, kteří či které nekladou důraz na nic z toho, pouze na dosažení dlouhodobých cílů a krátkodobého ekonomického Eh, užitku a vytěsnění našich podniků z trhu. Proto bych byl vděčen, kdybychom v příštím týdnu až do schválení ve výboru i v plénu využili čas k diskusi o tom, do jaké míry můžeme jako Evropská unie naše partnery v e OECD přimět k dodržování pravidel a závazků, k ním se přihlásili a jak můžeme dosáhnout toho, aby se více zemí na světě podřídilo těmto pokynům a směrnicím. Teprve poté můžeme diskutovat o zlepšeních uvnitř EU. Byl bych teda vděčen, kdybychom se v té diskusi v příštích týdnech zaměřili tímto směrem. Děkuji. Mám ještě tři přihlášky do diskuse a prosím vás opět o stručnost. Kadir Arif. Děkuji, pane předsedo. A tady bych chtěla říct, že eh, sdílím ten přístup Janika Žadota, který eh, si dal opravdu velkou práci a souhlasím také s většinou eh, těch pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Je jistě v našem zájmu aby bylo dosaženo vyšší eh, transparentnosti eh, u těch agentur a také eh, ty mechanismy pro podávání výkazů a informací by byly jistě vhodné, tak abychom měli jasnější představu o podmínkách práce těch agentur pro vývozní úvěry a také o metodách, které používají. Chtěl bych k tomu možná doplnit jednu věc, a to je odkaz na eh, jaksi korporátní zodpovědnost podniků. Myslím, že bychom se měli snažit zajistit, aby ty agentury, také evropské podniky a všechny ostatní zainteresované strany nebyly penalizovány vzhledem k ostatním zemím eh, OECD nebo jiným velkým rozvojovým zemím, jako je třeba Indie a Čína a měli bychom se snažit zachovat jaksi rovné podmínky pro všechny. A myslím si, že by bylo vhodné, kdybychom tu dohodu o OECD stáhli i na další země. Takže to bylo vše, co jsem chtěla říct k tomuto tématu. Děkuji. Děkuji, Kadarife. Nyní William Dartmouth. Ano, ano, děkuji. Musím poblahopřát panu Žadotovi eh, za to, že jeho pozměňovací návrhy tak jasně spadají do dvou kategorií. První eh, se týká transparentnosti a dohledu, kontroly a my jsme naprosto proto a doufáme, že pan Žado předloží své pozměňovací návrhy také do zprávy nebo zahne do zprávy o EIB. Eh, my jsme zcela proto, stojíme za tím a přál bych si, aby mi kolegové v EPP hlasovali pro tyto pozměňovací návrhy. Ale na druhou stranu je zde eh, druhá kategorie pozměňovacích návrhů, které se týkají politické agendy. Já jsem to už řekl jednou, opakuji nyní. Jako někdo, kdo je zvoleným politikem, Mám velký obdiv pro profesionalismus pana Žadota, ale je-li někdo demokrat, tak nemůže být vůbec proto, protože strana zelených v UK má 9% eh, hlasů, získala 9% hlasů ve Velké Británii. 91% nevolili zelené. Nevím, jak, jak je to v rámci EU, ale to bude v rámci EU ještě méně než 9%. Asi 5% evropských občanů volí zelené. Takže to, co pan Žado dělá s ohromnou schopností a duchaplností a také s jeho šarmem, eh, je, že používá této zprávy eh, eh, řečník je přerušen předsedou. Prosím, přetahujete již časový limit. Prosím o stručnost. Ještě jedna věta a půl. V zásadě využíváte této zprávy, abyste tady vnucoval minoritní politickou agendu a doufám velice, že mý kolegové to nepodpoří. Ale samozřejmě eh, děláte to s velkým šarmem, jako vždy. Já jsem taky okouzlen eh, vaším příspěvkem. Takže tentokrát eh, prosím co, o co největší stručnost. Chci poradit panu Žadotovi, aby byl velmi opatrný. Já považuji celou tu otázku vývozních úvěrů za fascinující. Evropská unie je nyní dominována advokáty kapitalistického trhu bez zásahu státu. Oni chtějí skutečně se vlámat do, do soukromého vlastnictví, chtějí um, vše zprivatizovat, um, včetně veřejných zakázek. Ale ty největší obchody u největších firm jsou podepsány nebo zaručený, za to se zaručují vlády a státy a daňoví poplatníci. To samozřejmě nechtějí, aby se eh, vědělo. A to je určitý kontrast k tomu, co eh, říkají, ale tady kritici mlčí. Systém vývozních úvěrů je eh, subvence, je dotace pro velké podniky a jejich biznis. Oni se pouze tak tváří, že to není tak, ale je to tak. Já bych dodal ke slovům pana Žado, že od kdy vzhledem k tomu, že tyto činnosti jsou vlastně zajištěny státem nebo poplatníky, by měly, proto by měly být podrobeny i objektivní eh, kritice, kontrole a měly by i plnit eh, ekologické standardy. Byly zde určité projekty, například přehrada v Turecku, která byla podpořena systémem vývozních úvěrů a to bylo v protikladu se nejlepší ekologickou praxí. Při vším respektu um, k lordu Dartmusovi uh, většina lidí v Británii a v Evropě chce, aby evropské podniky a Evropská unie jako taková respektovaly a šířily lidská práva po celém světě a také podporovali a šířili nejlepší ekologickou praxi. A proto, když pan Žado a já a další e, zde přítomní si přejí, aby v dohodách tohoto typu byl, byl zařazen požadavek, aby toto bylo plněno, tak vlastně vyjádřujeme většinový názor Evropské unie. A když jde, pane předsedo, o ty velké projekty eh, za hranicemi EU v Orientu, například v, plyn, v oblasti plynu nebo ropy nebo e, těžařství, což může, může mít velké dopady na lokální komunity, tak bychom na tom měli trvat, jestliže my, to znamená daňoví poplatníci, jsme mm, žádáni, abychom tyto aktivity, podnikatelské aktivity e, jistili finančně. Pan Žado. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také tady za tu chválu na mou adresu, kterou jsem si tady vyslechl. Nicméně, vážení kolegové, práce v tomto parlamentu, eh, samozřejmě my jsme všichni přece eh, členy tohoto parlamentu, i když nás třeba volilo jenom 16% lidí ve Francii například, ale to eh, jak si neubírá nějak váhu v práci tomuto parlamentu. A není to ani agenda evropských zelených, protože my se tady odvoláváme na hodnoty zakotvené ve smlouvě o založení Evropské unie. Takže to za prvé. Za druhé, <clears throat> tady bych chtěl zareagovat na komisi. Jde o to zjistit, jak se vypočítávají rizika, jak se vypočítávají pojistné sazby a jak jsou zohledněny eh, například eh, různá ta sociální rizika a mm, rizika pro životní prostředí, která eh, jsou jaksi zohledňována v té metodě analýzy rizik. Pokud je o OECD, například ta americká agentura pro vývozní úvěry by měla tedy informovat jednak americký kongres a jednak OECD. A my chceme, aby toto fungovalo také eh, takto v eh, evropských zemích. A ještě poslední věc, jestli dovolíte. Chtěl bych se vyjádřit k otázce Číny. To už samozřejmě zacházíme trošku nad rámec té dnešní eh, diskuze, ale dneska nedosáhneme nějakých rozumných vztahů s Čínou, pokud nebudeme do svých obchodních vztahů eh, s Čínou prosazovat pravidla pro životní prostředí, eh, pravidla Mezinárodní organizace práce. <clears throat> Čínský prezident v těchto dnech navštívil Francii. Ten způsob, jakým přehlížíme otázku sociálních práv v Číně, práv pracovníků a tak dále v Číně, vlastně potvrzujeme tu nerovnost těch obchodních vztahů a e, jak se tu, e, tu e, nerovnost s Čínou. Měli bychom se tedy sladit s tou Čínou i v té sociální otázce, otázce pracovních vztahů, protože jinak budeme vždy poraženi. Děkuji, pane Žado. Takže lhůta pro pozměňovací návrhy 12. listopadu. No, teď nám zbývá 18 a maximálně 20 minut. A teď máme ještě body 13 a 14, které se týkají obchodování s banány. Už po druhé se věnujeme tomuto tématu a ještě později se k tomu vrátíme, až budeme hovořit o zprávě. Takže toto je druhá výměna názorů na toto téma eh, naší spravodajkou pro obě tyto věci je paní Francesca Balzány. Ta tady dnes nemůže být, protože se jí narodilo děťátko, takže blahopřejeme. A zastoupí ji tady pan Kadarif. Kadarife, máte slovo. Pane předsedo, děkuji. Francesca mě požádala, abych tady hovořil o té otázce, kterou také už dlouhodobě sleduji. Myslím si, že všichni byli spokojeni s zakončením toho konfliktu ve VTO. O banánech. Tam byla Evropská unie jaksi odsouzená ze strany VTO. Bylo to velmi jaksi politicky ožehavé, složité a z obchodního hlediska důležité, že se podařilo ukončit tento eh, konflikt v rámci VTO. Eh, parlament by tedy toto měl schválit. Ovšem parlament nemůže tuto dohodu schválit, pokud nedostane jasný jaksi příslip pevný příslip ze strany rady a komise k, v několika, eh, k několika věcem. Za prvé eh, jsme prosili, aby v co nejkratší době byla zveřejněna dopadová analýza, jaký to bude mít tedy dopad na producenty banánu a na regiony na okraji Evropské unie. Eh, vyžádali jsme si také analýzu dopadu hm, provedenou 18 měsíců po vypršení eh, dohody. Přejeme si, aby vznikly specifické iniciativy. Samozřejmě ta dnešní reakce komise nemůže být tady zohledněna, abychom tedy podporovali eh, producenty banánů ze zemí AKT. A také žádáme, aby podpora těchto producentů banánů nebyla financována z rozvojových fondů. A ty, ta další opatření by měla být nasměrována do zemí, které budou nejhůře postiženy poklesem jak se objemu vývozu banánů a měli bychom k tomu použít ještě jiné no, ukazatele <clears throat> pro odhad jak se objemu obchodu banánů mezi těmito zeměmi a Evropskou unii. Takže to jsou některé naše požadavky, některé naše priority a pokud nedostaneme tyto přísliby, nebudeme moci eh, tuto eh, zprávu schválit. Děkuji, Kadarife. Teď bych vám rád řekl, že tady máme zástupce Združení evropských pěstitelů banánů. To je pan Leopoldo Kologan, Gerard Bali, a pan Francisco Rodriguez. Takže teď si vyslechneme komisi. Who will speak on behalf of... Kdo promluví za komisi? My name is Norris. Jmenuji se Norris, pracuji v DG zemědělství a musím říct si, že mi bylo potěšením pracovat s velvyslancem Ekadem Gutem při vyjednávání eh, dohody o banánech a eh, dalších eh, doprovodných dohodách o tropickém ovoci. Je to dohoda Určitě nemusím vyzdvihovat její význam, právě to bylo zde naznačeno. Také jste měli příležitost vyslechnout prezentaci sekretariátu VTO a spolupracovníků, kde bylo zdůrazněno lépe a výmluvněji, než bych to učinil já, jak významná dohoda to je a jaký význam by mělo brzké uzavření té dohody. Pane předsedo, toto je nadále naše pozice. Jsme si jistí, že podpora výboru a parlamentu této dohodě rady Rada jednomyslně mm, se proto vyslovila, takže mm, parlament tomu propůjčí podporu. Pokud jde konkrétně o eh, ty body, které právě zazněly. Pokud jde o dopadovou studii, pane předsedo, my jsme se na to podívali, eh, proskoumali v minulosti za naše vlastní producenty a to v kontextu reformního balíku, který zajistil, že finanční prostředky byly pak k dispozici na další produkci. Máme asi 279 milionů eur v rozpočtu a mm, Toto bylo založeno na diskusích s zainteresovanými stranami v radě, parlamentu, ale také na základě dopadové studie, která skutečně velmi podrobně zkoumala na eh, účinky, dopady liberalizace trhu ve vztahu k dohodám o banánech. Tenkrát jsme ještě neměli všechny parametry, ale byli jsme schopni ty parametry té dopadové studie opřít o konečný výsledek nebo aplikovat na konečný výsledek, to znamená škrty tarifní. To znamená, že máme pocit, že jsme velmi spokojení s tou dopadovou studií a jejími výsledky. Pokud jde o ACP, na to jsme se samozřejmě podívali, měli jsme dlouhé diskuse s našimi partnery ze zemí AKT, byli do toho plně zapojeni a myslím, že je nutno připomenout, že toto je balík, který eh, vycházel vstříc i jejich zájmům, protože s liberalizací trhu samozřejmě postupně omezujete preference těchto zemí a je důležité toto řešit různými opatřeními a to je přesně, co jsme mohli učinit, to jsme přesně učinili v tomto balíku z hlediska teda eh, limitování nebo omezování dosavadních preferencí a to také pomohlo zemím AKT, aby eh, přistoupili na tento balík a to na základě globálního balíku, to znamená banánů, tropického ovoce a mm, preferencí. Takže jsme si jistí, že zájmy zemí AKT byly zcela a plně zohledněny v tomto ohledu. Děkuji. Madame Enrikiene, EPP, ale už eh, se nám, eh, už nám čas kvapí, tak prosím dvě minuty maximálně. Děkuji, pane předsedo. Bohužel Francesca Balcány není přítomna, ale víme, že velmi ze závažného důvodu přejeme ji vše eh, nejlepší. My diskutujeme dva balíky, dvou zpráv. Jednak mm, eh, dohoda o obchodu eh, s banány a dále pak důsledky dohody. EPP vítá ženevskou dohodu dosaženou komisí v rámci VTO o dovozech banánů z latinskoamerických zemí. A nicméně chci ještě poznamenat, že my e, chápeme významu dohody. V rámci VTO nemáme žádné v rámci VTO probíhá již eh, určitý dlouhodobý spor ohledně tarifů ku prospěchu Latinské Ameriky. My v Evropském parlamentu se musíme co nejdříve rozhodnout, zdali dáme souhlas k tomuto historickému dokumentu. Já se domnívám, že Evropský parlament by měl ukázat, dát najevo, že je zodpovědný hráč, schopen učinit rozhodnutí v oblasti mezinárodního obchodu a dát zelenou této dohodě. Ale také plně podporuji to, co řekl pan Arif, koordinátor eh, socialistů a demokratů, dnes řekl o problémech problémech, které stále máme, eh, s nimiž se stále potýkáme, ale přesto je zde ještě jiná strana mince, totiž, že dojde k jasným prohrám a ujímám v rámci globalizace banánového trhu. Já nechci zacházet do detailů, ale je jasné, že snižováním obchodních bariér bychom měli zajistit, že Eh, eh, eh, ne, nezlikvidujeme odvětví, která tradičně hrála důležitou sociálně ekonomickou roli v určitých evropských regionech. Promiňte, dvě minuty uplynuly, skončím jenom tuto větu. Měli bychom zajistit, že se evropským producentům banánům dostane adekvátní podpory, tak aby mohli zůstat na trhu a prosazovat dál svou činnost. Děkuji. Pan Mat, EPP. Muy rápidamente, un minuto, señor presidente. Simplemente para decir que lamento haber escuchado que... Pane předsedo, já bych eh, chtěl říct, že to je vynikající dohoda, dobrá dohoda pro VTO, dobrá dohoda pro dosažení míru, ale není to dobré pro obětví eh, produkce banánů v Evropské unii a ve Španělsku. Eh, hovoří se o kompenzacích, ale eh, my vlastně dáme výjimky z eh, nařízení, které eh, v žádném případě to nemůže být dobrá dohoda pro produkci banánů. Eh, kdyby byla dobrá dohoda, nebyly by třeba kompenzace. Ano, budou kompenzace v tom našem odvětví v Evropě. Děkuji. Two minutes and I mean it. Yeah. Don't worry. Takže skutečně jenom dvě minuty, myslím to vážně. Ano, nebojte se, pane předsedo. No já, já se obávám. Myslím si, že eh, producenti eh, banánů v těch zemích eh, AKT se mohou cítit jaksi ukřivděni v důsledku této nové dohody, že ty země byly často podporovány v tom, aby zintenzivnili eh, jaksi produkci banánů, která se měla stát jaksi klíčovým sektorem jejich hospodářství a zdrojem pracovních míst. A teď vlastně v mnoha případech Evropská unie ze svých vlastních eh, vlastně obchodních důvodů eh, toho dává ruku pryč a podporuje jiný druh produkce banánů, což má jaksi významný dopad na eh, lidi, kteří žijí v těchto zemí. A ta nová dohoda eh, jednoznačně je mm, výhodná pro velké eh, nadnárodní jaksi ovocnářské fir- firmy, které ovládly tu produkci ve střední a jižní Americe. O tom nemůže být pochyb. Takže ta, eh, ten nový návrh dohody, tak jak ho vypracovala komise, jak se bude usilovat o volný obchod eh, s těmito zeměmi a o přístup jak si pro ty velké evropské podniky, aby si jaksi vnutili přístup eh, například i na jaksi do, i do oblasti služeb a tak dále v těchto zemích. Takže kde je náš respekt pro eh, ochranu životního prostředí, dodržování lidských práv a práv pracovníků a tak dále? kteří všichni vlastně budou eh, jaksi škodní v důsledku této nové dohody. Děkuji. Děkuji, Kadir Arif. Eh, poslední závěrečná poznámka. No, pas de remarque particulière. Moi, je crois que Franč... Já k tomu vlastně nemám žádné speciální poznámky. Já myslím, že Francouz... Francesca tady vyjádřila svůj názor v tom dokumentu. Tady nejde o to, abychom jaksi nějak komentovali ten výrok VTO. Ten výrok VTO prostě zakončil ten dlouhotrvající konflikt ty země AKT se jak se ocitnou ve vážných problémech, když víme, že 72% banánů dovážených z Evropské unie už v roce 2009 pocházelo z Latinské Ameriky spíše od těch velkých amerických firm, jako třeba Chiquita a další, které samozřejmě na tom mají velký zájem. Takže já opakuji to, co jsem už řekl. Samozřejmě budeme usilovat o to, aby byla přijata eh, odpovídající kompenzační opatření jak pro země eh, AKT, tak pro ty okrajové eh, regiony Evropy. Děkuji. Děkuji a toto je závěr naší dopolední schůze. Budeme ale pokračovat odpoledne. Návrh eh, zprávy bude opět na pořadu jednání 1. a 2. prosince a pokračujeme v jednání v 15 hodin a sice mm, půjde o veřejné slyšení, slyšení o zahraničních přímých investicích. Děkuji vám a přeji vám dobrou chuť k obědu. Thank you.